Dobrý den, dámy a pánové, pustíme se do práce. Mám pro vás jako obvykle sdělení. Nejprve zprávu, eh, výroční zprávu EIB vezmeme jako první bod po sděleních předsedy. Takže s touto změnou poprosím o přijetí návrhu pořadu jednání. Výborně. Nyní se podívejme tedy na sdělení předsedkyně. Obvyklá aktualizace o stavu u trialogu. Proběhl další politický trialog o nařízení o, politických, pardon, o kapitálových požadavcích minulý čtvrtek. Kromě různých detailů, jako eh, eh, financování v eh, likvidních, v likvidních obchodech, repo, sazby a další, jsme také Eh, si provedli jakousi inventuru u stále otevřených témat. Pokusili jsme se dokončit, pokusíme se dokončit jednání do konce tohoto měsíce a poté se objeví eh, nový návrh, jak postupovat dále. Bude se muset zintenzivnit eh, jak naše interní práce, tak mezi třemi institucemi, tak na technické úrovni a další politický Trialog proběhne 23. října ve Štrasburku. A nyní se podívejme tady na bod 5, což je výroční zpráva EIB. Čeká nás prezentace návrhu zprávy pana Maria Maura. Takže, Mario, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych prošel hlavní body zprávy. Za prvé, je to věc, respektive pro EIB je zásadní, aby mohlo dojít k navýšení jeho kapitálu. Proto, Evropská, proto rozhodnutí Evropské rady z června bylo opravdu vítaným krokem. Guvernéři, to je ministři financí, chtějí co nejdříve eh, začít s touto věcí pracovat. Má to zásadní význam Eh, především proto, aby se EIB udržela svůj rating 3A, eh, který je klíčový eh, pro to, aby investoři nadále věřili, na, věřili v cené papíry EIB. Prostředky EIB pochází především od investorů na kapitálových trzích, od investorů mimo EU, takže je třeba tedy stabilizovat financování EIB, proto je třeba rychle Eh, vyvinout a implementovat nové finanční nástroje založené na efektivní kombinaci zdrojů eh, z rozpočtu EU a, eh, a spojených tedy s úvěrovými kompetencemi, možnostmi EIB. Právě započal pilotní projekt dluhopisu. Já myslím, že bude velmi zajímavé podívat se koncem příštího roku na e, tyto výsledky. Je třeba také vyvíjet společné finanční nástroje mezi EU a EIB a k tomu potřebujeme nový systém, kde budou jasně rozděleny úkoly mezi jednotlivými institucemi. Musí být zaručena transparentnost a flexibilita a je třeba přilákat zdroje jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Kromě toho je třeba zabránit nadměrné administrativní zátěži, která by bránila institucím ve vyvíjení jejich činnosti. EIB s jasnou definicí cílu ex ante a kontrol ex post si může zachovat nezávislost při výběru projektů k financování, e, tak aby, e, byla, e, tak aby bylo zaručeno udržitelné využívání zdrojů EIB. Evropská investiční banka musí rovněž zaručit větší transparentnost a poskytovat lepší informace a také zajišťovat lepší audity eh, disponibilních zdrojů, eh, zejména mimo EU. Dále jsou zde, je zde poradenská činnost EIB, na kterou se zde rovněž upozorňuje. Problém není až tolik s přístupem k finančním zdrojům, ale spíše spočívá v absenci eh, reálných eh, manažerských a eh, administrativních kapacit, což zpomaluje chod této, tohoto konkrétního nástroje. Jinak EIB e odvádí dobrou práci, měla by se i do budoucna zaměřovat na především na malé a středně velké podniky. Měla by se zaměřit také na vývoj nástrojů pro mikrofinancování a rozšířit počet Eh, zapojených úvěrových institucí, opět ve prospěch malých eh, a středně velkých podniků, včetně eh, mají tedy také o nekonvenční finanční zprostředkovatele. Moje zpráva podněcuje EIB k tomu, aby podpořila také sociální ekonomiku, která již nyní přispívá k blahobytu a tvorbě pracovních míst. Toto je možné vykonávat prostřednictvím systému záruk, které budou co možná eh, nejvíce flexibilní eh, a to eh, za uplatňování aktuálních pravidel a také při zohlednění možných synergií se Social Business Initiative. Také musíme vyvinout nový nástroj pro oblast kultury, pro celý kreativní sektor a také pro oblast školení, které je výrazně zasaženo finanční krizí. EIB je ve velmi složité pozici, kdy eh, se musí pohybovat eh, v oblastech, které byly nejvíce zasaženy škrty eh, prováděnými vládami členských států. Rozpočtová disciplína je dnes na pořádku dne, ale v Evropské unii se musíme zamýšlet nad nadcházející obtížnou diskusí o víceletém finančním rámci. Jsou tedy eh, zapotřebí investice od EIB také do výzkumu a vývoje energetické účinnosti a zemědělské politiky. Je třeba dosovat synergií eh, s EU u programů, jako jsou strukturální fondy či Horizont 2020. A mimo Evropskou unii jde především o investice v oblasti Středozemního moře, po EIB se žádá, aby přispěla svým dílem tím, že bude investovat do infrastruktury a opět také do malých a středně velkých podniků a také do boje proti klimatickým změnám. Především e, tedy mají o úsilí zaměřené na podporu politického hospodářského rozvoje. E, v rámci eh, vnější činnosti je EIB nadále eh, vlastně Evropskou eh, bankou, samozřejmě za úzké spolupráce s dalšími institucemi. A je třeba, aby se zaměřovala na ty oblasti, kde je možné dosahovat největšího dopadu, největšího účinku, například v budoucích zemích, o které se patrně v budoucnosti bude EU rozšiřovat. Dále je zde, jde o platformu pro tedy rozvoj i mimo EU, proto EIB musí mít mimořádnou roli, specifickou roli jakožto jako další instituce a také Centrální banka a EIB musí především tady působit na podporu naší, našich vnějších politik. Do určitého detailu se zmiňuji eh, i o některých dalších bodech, eh, i o těch, které jsem již zmiňoval, ale vzhledem k tomu, že zpráva má eh, přesně daný omezený počet odstavců, což kolegové dobře vědí, musel jsem volit poměrně koncizní stručný přístup a budu velmi vděčen za případné poznací návrhy, které mi umožní zprávu rozšířit. Dovolte, abych připomenul, že lhuta pro poznací návrhy je 25. října. Již proběhla neformální schůzka se stínovými zpravodaji, eh, kde zazněla některá velmi zajímavá témata. Eh, s řadou z nich jsem souhlasil. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji. Pan Kutaš, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval panu Maurovi za jeho otevřenost a jeho snahu po úzké spolupráci se stínovými zpravodaji, což prokazuje právě i ta zmiňovaná schůzka se stínovými zpravodaji. Návrh zprávy, já mohu říct, je velmi vyvážený. Rád bych jenom zmínil některá konkrétní témata, která bych rád aby byla zapracována na základě mých pozměňovacích návrhů. Za prvé si myslím, že EIB by se měla specificky zaměřit na regiony s nízkým růstem a vysokou nezaměstnaností, a to nejen prostřednictvím eh, pravidelné eh, řádné investiční činnosti, ale také v rámci iniciativy projektových dluhopisů. Pokud je o projekt bankovní unie, měli bychom zmínit, jaké to bude mít dopady na EIB. A dále do třetice se domnívám, že EIB by měla méně spolehat na finanční zprostředkovatele, eh, protože často se to financování eh, nedostává právě k těm malým, středně velkým podnikům, ale zůstává u zprostředkovatelů. Jedním z řešení by bylo, aby EIB častěji používala eh, nástroje pro sdílení rizika. Rád bych rovněž požádal zpravodaje, aby přistoupil na, patrně si vzpomenete, že výbor Ekon v loňském roce ve svém stanovisku požadoval, aby EIB sestavovala vlastní seznam nespolupracujících judikatur. Myslím si, že bychom tento požadavek měli znovu oživit. Jak již uvedl zpravodaj, transparentnost e, je velmi důležitým aspektem. Myslím, že úplné informace o projektech by měly být k dispozici veřejnosti, a to nejen nemají pouze o kritéria způsobilosti projektu, ale také o koncové příjemce, o finanční zprostředkovatele, eh, částky vyplacené, eh, počet eh, půjček či grantů, které byly uděleny a také kterých regionů a sektorů, o které regiony a sektory šlo. Děkuji za tuto první výměnu názoru a těším se na úzkou spolupráci se všemi kolegy na tomto tématu. Děkuji. Děkuji. Teodorem? Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já eh, bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velmi vyváženou zprávu a děkuji za spolupráci. Také eh, mi dovolte doplnit, podobně jako předřečník, že v Evropě stále máme místa, kde je nezaměstnanost vyšší než 25 a rovněž eh, na mnoha místech vůbec nefunguje eurozóna, de facto už je v troskách, protože zde máme rozdíly mezi úrokovými měrami a to eh, o 200 až 300 základních bodů, tedy mezi jednotlivými částmi eurozóny. Jinými slovy, od Evropské investiční banky vyžadujeme aktivitu právě v těchto oblastech, protože vlastně nikdo jiný za ní aktivní nebude. A je obrovskou ztrátou, máme-li kdekoliv, v kterékoliv zemi čtvrtinu nebo pětinu lidí bez práce, kteří nijak nepřispívají do hospodářství. To je velký ekonomický problém. Kromě toho bych rád upozornil na to, že způsob, jakým jsou v současné době připravovány projektové bondy, bude znamenat vyloučení právě těchto oblastí. A i to je něco, na co nesmíme zapomínat. A nakonec musíme si uvědomit, že tato celá oblast investičních aktivit momentálně představuje 0,3 HDP Evropské unie. Jinými slovy, mluvíme o ve skutečnosti velmi, velmi malé investiční aktivitě, rozhodně ne o aktivitě takové, která by cokoliv, jakkoliv významně mohla změnit. Nicméně ještě jednou děkuji panu Maurovi. Děkuji vám. Je tu někdo za zelené? Eh, kdo chce tady promluvit na toto téma? A pan Beset. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád eh, řekl panu Maurovi jménem Zelených, že upřímně mm, se připojeme k jeho analýze role a významu Evropské investiční banky, což je tedy banka Evropské unie, která je dnes o to významnější, že e, představuje nástroj pro dosahování hospodářské dynamiky e, v kontextu rozpočtové disciplíny. Dokonce z našeho pohledu představuje klíč e, k paktu růstu, který raději nazýváme paktem investování, což je pakt růstu, který doplňuje tedy evropské smlouvy. Takže ano, ano, nové, novým úvěrovým možnostem EIB. Ano, jejímu zacílení na malé a středně velké podniky. Řekněme také ano na výšení kapitálu o 10 miliard eur. Ano, snaze po transparentnosti, ať už administrativní, či finanční, či v oblasti řízení. Eh, ale toto vše proč, eh, za jakým cílem a s jakými prioritami. Zelení předloží, čiž předložili předkládají určité pozměňovací návrhy k vaší zprávě, pane Mauro, kde je cílem zpřesnit obsah této podpory vyslovené inovacím a efektivnímu využívání zdrojů a podpoře strategických infrastruktur. Chceme, aby byly přesně specifikovány investice, které který může na pomoci EIB, které by umožnily přechod na eh, ekologicky prospěšné hospodářství, eh, přechod na energetickou účinnost, eh, na obnovitelné zdroje energií, na udržitelnou dopravu, obecně řečeno na to vše, co pomáhá ekologické konverzi a transformaci hospodářství. Prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů bychom rádi dali vaší zprávě ještě lepší orientaci, tak aby ten kompas ukazoval jasným směrem k překonání krize. Děkuji za pozornost. Um, Dirk. Thank you. <clears throat> Dirku, prosím. Chtěl bych poděkovat panu Maurovi za práci odvedenou na návrhu zprávy. Má naprostou pravdu v tom, když říká, že role EIB je naprosto zásadní a že je potřeba roli EIB podporovat, zejména jakožto roli někoho, kdo má pomáhat malým a středním podnikům a poskytovatelům mikroúvěru. Tato aktivita významným způsobem přispěje k hospodářské obnově Evropy. Zpráva eh, by však, eh, by však mohla využít eh, jaksi komplexnější přístup v této oblasti a já ji v, této, já i v tomto směru poopravím. Dovolte mi teď eh, stručně vysvětlit několik navrhovaných změn. Eh, zejména chci tento výbor poprosit o to, aby proskoumal možnosti podpory a vylepšení stávajících programů co do koordinace v rámci EIB. Hovořím o Jeremy, a Jasmine o těchto dvou iniciativách, což jsou programy, které přesně cítí, cílí na malé a střední podniky a poskytovatele mikroúvěru, což jsou přesně ty společnosti, které mají problémy v současné době s přístupem k finančním prostředkům. Jsou to rovněž tyto společnosti, které mají přímý vliv a budou mít přímý vliv na hospodářskou obnovu na místní úrovni, které budou startovat růst a e, vytvářet nová pracovní místa, protože právě malé a střední podniky jsou motorem Evropy a proto musíme podporovat podporovat my je. Já bych rád, aby EIB i nadále využívala tyto iniciativy a my bychom EIB v tomto smyslu měli dát eh, dostatečnou pobídku. EIB například vydala eh, celou řadu pokynů o nejlepších osvědčených postupech. Za další, a to se toho týká, jsou eh, priority půjčování EIB, ve kterých vidíme nutnost rozšířit spektrum partnerů právě na malé a střední podniky. Kromě nových finančních a nekonvenčních zprostředkovatelů je důležitým argumentem pro tento postup také sdílení rizika, protože to bankám eh, do vyšší míry umožní zpřístupnit finanční prostředky malým a středním podnikům. Dále, zavedení projektových dluhopisů by nemělo být uspěchané. Je nutné vzít si, nechat si dostatek času, abychom mohli správně zhodnotit eh, eh, dlouhodobou hospodářskou udržitelnost tohoto nástroje a zejména bychom se měli podívat na efekt tohoto nástroje na rozpočet EU a na potenciál sdílení rizik zde. Já se proto chci zeptat, zda už si myslíte, že je teď rozumné posunout se k druhé fázi těchto projektových dluhopisů. Já si myslím, že lepší by bylo v první řadě mít kvalitní projekty a ne hned začít utrácet na něco, co bude mít velmi spornou kvalitu, na něco, kde budeme mít pouze limitovanou adsorpci a e, na něco, e, o e, čehož problémech se v EIB dobře ví. Dále bych chtěl poukázat na eh, program eh, Horizon 2020. Navrhnul bych sem zahrnout nové zelené technologie, například na eh, čištění odpadní vod a na recyklaci. Protože do budoucna se budeme potýkat s Eh, mnoha problémy, jako je například nedostatek pitné vody. To není jenom problém evropský, ale celosvětový. Na druhou stranu i Evropa by mohla pozitivně využít eh, nové technologie v oblasti recyklace, protože právě problémy, jako je tento, budou mít přímý dopad na naše životní prostředí. Děkuji. Nikola Strentis. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěl panu zpravodaji srdečně poděkovat. A rád bych zmínil několik eh, bodů, na kterých jsme se shodli a u kterých mohu říci, že je podporuji já i má frakce. Tak, jak se věci mají momentálně vzhledem ke krizi, s tím, že nezaměstnanost je v mnoha zemích opravdu vysoká a mnohde se, eh, mnohde se ještě zvyšuje, je eh, důležitým tématem dnešních důj sociální koherence. Vzhledem k současné situaci je rovněž jasné, že je naprosto důležité eh, přesněji definovat, předefinovat roli EIB. Ta role, kterou EIB hraje, totiž může být daleko podstatnější, než jak tomu je v současnosti. Je potřeba eh, finanční prostředky lépe zacilovat a soustředit je na konkrétní sektory, které nám pomohou v boji s konkrétními problémy. To v té zprávě uvádíte a je to zcela správně. Navázat na to však můžeme například tím, že řekneme, že v momentálním, eh, momentálně eh, finanční prostředky od EIB často přicházejí, ča, eh, přicházejí pozdě. Pan zpravodaj to zmínil, toto téma, a není to téma vůbec jednoduché. Jeho řešení bude velmi obtížné. E, možná je potřeba e, mít vyšší zásobu kapitálu, abychom si zachovali rating AAA. To ovšem vede k tomu, že jsme ve své činnosti často dosti omezeni. Já upřímně nevím, kde leží ten správný rovnovážný bod. Možná, že kdybychom měli méně kapitálu, mohli, by být, mohli bychom být aktivnější. Eh, je to rozhodně něco, eh, o čem musíme ještě přemýšlet. Jednoduché to není. Pan zpravodaj eh, správně uvedl, že i investoři mají určitá očekávání od Evropské unie. Jedno z těchto očekávání je například nejvyšší rating AAA. Nicméně vede to vše k tomu, že EIB je mnohdy často zdrženlivá. Dále, já bych chtěl zdůraznit, že je potřeba mít priority jasně orientované na konkrétní cíle a zejména tam, kde máme největší hospodářské problémy, to znamená v konkrétních zemích. Ty problémy mohly vzniknout v důsledku škrtů, úspor nebo krize. To je případ mé země. Dále je důležité téma malých a středně velkých podniků v souvislosti s tím, co jsem právě zmínil. Pravda je, že mnohdy nejde pouze o byrokratické procesy a spoždění, která občas nastávají. E, problém je často to, že máme protikladné požadavky. Někde chceme šetřit a zároveň očekáváme vyšší aktivitu. A EIB je tím pádem chycena mezi dvěma mlínskými kameny, tak říkajíc, a nemůže mnoho dělat. To vyplynulo konec konců i z posledních rozhovorů se zástupci EIB. Dále chci zdůraznit, že je potřeba být naprosto transparentní, pokud jde o konečné příjemce finančních prostředků. Je potřeba zavést přísnější kontrolní opatření a je potřeba zabránit tomu, aby jakékoliv peníze z takovéto pomoci, z takovýchto investic proudily do daňových rájů. E, bez ohledu na to, co jsem právě řekl, chci kolegovi srdečně ještě jednou poděkovat. E, Samozřejmě podám eh, příslušné pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Uh, thank very much. Is there... Velice děkuji. Ještě někdo se hlásí k oslovu? Eh, možná zástupce EIB by se k tomu chtěl vyjádřit. Sice to není povinné, ale máme ještě trochu času, pokud si přejete vystoupit. Ano? Hm, ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem původně chtěl poděkovat panu Mauru za jeho vyváženou zprávu. Ehm, myslím si, že vypracoval velice dobrou zprávu a dovolte mi několik komentářů, které se týkají k tomu, co jste nyní zaznělo při diskusi. Co se týče projektových eh, dluhopisů, tak dobře víte, že teprve začala ta pilotní fáze. Eh, v červenci bylo schváleno nařízení, které v srpnu vstoupilo v platnost a začali jsme tedy již na tom pracovat. Samozřejmě, že to bude chvíli trvat, než připravíme dobré projekty a proto jsme připravili tu pilotní fázi, kdy chceme nástroj vyzkoušet a ještě ho jaksi vypilovat pro budoucí použití. Co se týče navýšení kapitálu, ano, eh, jde o to, abychom posílili růst a zaměstnanost v Evropě eh, předpokládáme, že ten kapitál by měl být upsán do poloviny přesna příštího roku, takže už teď bychom mohli začít eh, minimálně s těmi přípravnými projekty. Dále eh, Vše, co děláme, je zacíleno zejména na malé a střední podniky. Také bychom chtěli ještě zvětšit nebo rozšířit tu eh, skupinu těch finančních prostředkovatelů. Co se týče těch malých a středních podniků, tu novou politiku jsme schválili již minulý rok. Dále jsme také soustředíme více na poradní činnosti. Založili jsme proto speciální oddělení v rámci Evropské investiční banky. Také se soustředíme na sociální soudržnost. To zcela jistě e, jsme vzali v úvahu. A už máme určité zkušenosti s mikrofinančními nástroji. A ještě s komisí nyní doděláváme návrh na zvláštní nové projekty, které mají usilovat o sociální inovace. Také e, se ze všech sil usilujeme o co největší transparentnost, ale samozřejmě, ale jaká, pokud nás e, chcete Eh, nějakým způsobem třeba ještě kontrolovat, tak eh, jsme otevřeni tomu diskutovat o tom, zda třeba ještě v tom ohledu můžeme dosáhnout nějakého dalšího zlepšení. To je z mé strany vše, děkuji za pozornost. Velice děkuji. A nyní Mario. Mm, děkuji za slovo. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v rozpravě. Eh, jak jste zaznělo, Ehm, například to řekl ten první a poslední eh, řečník, ehm, hovořili o tom, že musíme přetnout ten začarovaný kruh. Je důležité, aby se na jedné straně EIB udržela svůj eh, rating AAA, ale na druhé straně potřebujeme investovat. Investice EIB musí pomoci zemím a regionům, které byly nejvíce postiženy a zcela jistě nebude eh, lehké toto vyřešit, ale naším hlavním eh, účelem musí být, jak se spoléhat na Evropskou investiční banku, protože v současné době je to jedna z mála platform, které nám mohou pomoci, které mohou získat na trhu prostředky, které pak budou moci napomáhat projektům, zejména pro malé a střední podniky v Evropě. Velice pečlivě jsem si vyslechl všechny komentáře, které zazněly. Doufám, že se mi podaří dohodnout se ještě s větším počtem kolegů, Ehm, také ještě plánuji schůzky se stínovými zpravodaji ohledně pozměňovacích návrhů. Pak eh, jsou tam také, pak je tam také pozměňovací návrh pana Rabka, který, se kterým mám zatím určité potíže. Děkuji, říká předsedkyně. Čili lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 25. listopadu. Eh, projednání bude 19. listopadu, hlasovat ve výboru budeme 10. ledna a rádi bychom tu zprávu dostali na plenárku v únoru. Děkuji všem a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tak to bude zpráva kolegyně Kay. Mm, myslím si, že Markus eh, z skupinu EPP zde asi není, Sajat je přítomen, Ole Schmidt zde zatím ještě není. Nevím, jestli už je zde Emily. Přijde Emily. Jürgen zde rovněž není. Takže eh, možná by bylo lepší, udělat si takovou pětiminutovou přestávku ještě předtím, než eh, přijdou všichni stínoví zpravodajové. Omlouvám se. Ok, we have managed to acquire a few more shadows for the next item, so... Tak už se nám podařilo nashromáždit více stínových zpravodajů pro další bod, takže můžeme nyní pokračovat. Nyní projednáme specifické požadavky v souvislosti se statutárním auditem subjektu veřejného zájmu, To s povinným auditem, pardon, subjektu veřejného zájmu, změnou směrnice a poté Přistoupíme k bodu 4. Předpokládám, že ta rozprava bude společná, takže tímto dávám slovo Kej, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vezmu oba body naraz, poněvadž jsou prakticky nedělitelné z vesného hlediska. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem vypracovala poměrně eh, podrobnou důvodovou zprávu eh, ke zprávě, tak eh, se dnes omezím pouze na stručný komentář, protože myslím, že ta důvodová zpráva skutečně nastínuje veškeré potřebné souvislosti pro to, abychom pochopili, jak se postupuje. Ráda bych upozornila kolegy na to, že toto stanovisko je vlastně poměrně omezené z hlediska rozsahu Eh, naše kompetence se váží na eh, definici subjektu veřejného zájmu, na roli ESMA a na dialog eh, s regulačními orgány, u, zejména o sektoru finančních služeb a také s Jury sdílíme to, co se týká neauditních služeb a hospodářské soutěže tedy. A já se ve své zprávě, ve své, ve své zprávě jsem se snažila přidržet výhradně našich kompetencí a nezasahovat do širšího do širších kompetencí souvisejících s auditem, že to náleží jury. Také jsem eh, ve své zprávě provedla určité změny, které jsou v souhlase se stanoviskem eh, našeho výboru, což eh, zde bylo přijato prakticky jednomyslně minulý podzim v souvislosti s příslušnou zprávou z vlastního podnětu. No z vás, kdo jste četli tu naši zprávu a také návrh komise, tak jste si patrně uvědomili, že komise zapracovala velmi málo našich podnětů. Eh, když se vrátila k původnímu, ke své původní pozici. Takže Jakožto východisko musíme uvést, že pozice členských států se velmi různí, eh, požadavky na audit se členské státy vykládají různě, takže potřebujeme společný základ v rámci EU. A eh, prvé u té zprávy z vlastního podnětu jsme se zaměřovali na kvalitu a na to jsem se pokusila zaměřit i já nyní kvalitu tedy eh, především před eh, ostatními aspekty. Nejprve definice subjektu veřejného zájmu. Eh, já tady nesouhlasím s postem komise, kde se do toho zahrnují všichni a potom se někteří vylučují z některých nebo z části některých požadavků. Myslím, že audit je audit bez ohledu na to, o jaký sektor či typ podniku, typ společnosti jde. Pokud je ten podnik dost důležitý na to, aby existoval strategický audit, pak požadavky podle mě musí být jednotné. A to byl také názor vyjádřený v té naší zprávě z vlastního podnětu loni na podzim. Toto jsem tedy měla na paměti celou dobu i při řešení pozměňovacích návrhů ke zprávě. A stejnou logiku, stejnou argumentaci uplatňuji eh, tam, kde říkám, že preferuji nepříliš širokou definici Eh, veřejného subjektu, protože audit je audit a stejné nároky na kvalitu musí eh, platit všude bez ohledu na velikost auditovaného subjektu. Dále jsou zde další eh, věci, které, se, které spadají výlučně nebo specificky do naší kompetence. Například se tam navrhuje pod povinný audit zahrnout také fondy. Já jsem hodně pracovala na EFMD e a na UCIC, tedy SKIP CP, na těchto zprávách a vím, že i tam se hodně eh, pracuje na auditu těchto subjektů eh, v rámci tedy prací na eh, těchto legislativních aktech či změnách a proto si myslím, že AIF a SkipCP by měly být, by měly být vyňaty z rozsahu této věci a těchto požadavků na audit subjektu veřejného zájmu. Já si myslím, že úplný audit u těchto orgánů nebo u těchto subjektů eh, je pravda, že došlo k určitým podvodným jednáním a v, v našem výboru eh, jsme se hodně věnovali roli eh, depozitorní funkce v některých konkrétních legislativních aktech a myslím si, že tady je zařadit a vyžadovat takto plošně, plošně audit i u nich neodpovídá cílům celého návrhu. Také se chci dotknout role ESMA. Myslím si, že je velmi snadné Eh, milně interpretovat eh, to zánivé vypuštění eh, v ESMA z mé zprávy. Nejde mi o umenšení role, jde mi spíše o substituci. ESMA zaujímá velmi silnou pozici v návrhu komise a podle komise by byla pověřena koordinací a vypracováním určitých pravidel, vypracováním určitých pravidel Eh, a také snahy o harmonizaci eh, trhu s audity ve všech 27 eh, členských státech. Ale když se podíváme dopodrobně na to, kdo dnes vykonává dohled nad funkcí auditu v 27, pouze pět z těch regulá- z evropských regulátorů pro cené papíry zasahuje nějak do oblasti auditu a když se jich zeptáte, oni, jim se do toho také nechce, říkají, že to je velmi specifická funkce, která nutně Eh, kterou nenutně ve všech členských státech vykonává regulátor pro cené papíry a vzhledem k tomu ESMA je již nyní přetížena, eh, již za stávající legislativy, přetížena úkoly, zdá se mi vhodné, abychom identifikovali eh, příslušný orgán, který který bude toto vykonávat místo tedy těch překrývajících se orgánů dohledu. Dále eh, podle eh, směrnice o podnikovém právu již máme ustaven orgán, který vlastně vykonává celou řadu úkolů, které navrhuje komise v tomto návrhu pro orgán ESMA, eh, pro úřad ESMA. Původně šlo o nebo jde o tříúrovňový výbor a proto nemůže mít stejné, stejné pravomoce funkce jako ESMA. Já se proto snažím vybavit Eh, tuto skupinu orgánů eh, dostatečnými pravomocemi, i když eh, v rámci aktuálního právního rámce by, by vlastně hrávala poradenskou roli. Mohli bychom tedy ale zároveň EGOB rozvinout v plnohodnotný výbor, o tom se jedná již řadu let, tím by tento orgán získal daleko více pravomocí, ale to záleží na podpoře v parlamentu i v radě proto zda chceme eh, celý nový výbor podle Lamfoluziho postupu, eh, specificky tedy pro oblast auditu. A budu se těšit na podněty od kolegů, eh, na jejich názor na to, zda jít touto cestou. Takže v žádném případě nejde o to, že bych si nemyslela, že evropský orgán má vykonávat koordinace a dohled, jde spíše o to najít ten správný, dostatečně kvalifikovaný orgán s dostatečnou expertízou pro to, aby koordinoval, případně harmonizoval audit v celé 27. Dále Eh, dialog s národními, eh, s vnitrostátními regulátory. Eh, podle druhé směrnice o kapitálových požadavcích dialog s národními s vnitrostátními regulátory již má probíhat, již měl probíhat celou dobu, ale je zřejmé, že ve většině členských států k tomu nedošlo. Auditoři nejsou dohlížitelé ale mohou regulátorům poskytnout užitečné informace o e, současné e, praxi na trhu. A myslím si, že je obecně přijatým názorem, že by mohl existovat e, dvosměrný proces mezi regulátorem a auditorem, a v opačném směru také tedy, tak abychom byli si plně vědomi vývoje u některých klíčových finančních institucí a také u klíčových sektorů v podnikové, v korporátní sféře. Myslím, že je důležité podniknout ještě další krok a zavést třísměrný proces, kde také auditovaný subjekt, auditovaná společnost by rovněž se v konkrétních časových okamžicích zapojovala do tohoto dialogu. Eh, navrhujeme, aby toto probíhalo pravidelně, aby existovalo určité fórum, které by eh, zasedalo či probíhalo alespoň dvakrát ročně, takže by byl nastaven jasný proces eh, pro plánovaný regulatorní dialog. Myslím si, že jde celkově rozsahování lepší zprávy a řízení ve všech podnicích Evropské 27. Kromě dialogu s vnitrostátními regulátory, myslím si, že je také kriticky důležité, aby existoval i sektorový dialog na úrovni EU. Vzhledem k tomu, že nyní již máme zavedenou ESRB, je klíčové, aby ti, kdo mají poznatky o sektorech, zejména o sektoru finančních služeb, by pomohly ESRB dobrat se porozumění o e, nově se vidících trendech a o případné e, kumulaci, e, kumulaci systémového rizika individuálně či napříč sektory. Toto by mohlo probíhat anonymně, při auditoři, jakožto profesionálové na vyhodnocování toho, zda se kumuluje systémové riziko, by mohly významně pomáhat v schromažďování údajů. Další věc, která se chce dotknout, je hospodářská soutěž. Konkurence. Samozřejmě v původní zprávě z vlastního podnětu jsme se výrazně věnovali této věci. Hovořili jsme o způsobech, jak zlepšit konkurenci v oblasti auditu. Myslím si, že nikomu nevyhovuje, že u většiny největších společností eh, se pohybuje stále pouze, pohybují stále jen čtyři velké auditorské firmy, ale při řešení eh, tržní struktury, kdy se vychází eh, z analýzy nákladů a přínosů a nestanoví se eh, nepřiměřené nové, je důležité tedy nestanovovat nepřiměřené nové náklady, aniž bychom prokázali jejich přínos v těchto kritických časech. Nemáme žádná, žádné nové informace v tomto smyslu, nemáme vlastně Eh, žádné informace o tom, jaké by byly konkrétně náklady a přínosy pro eh, společnosti. Já si myslím, že povinná a častá rotace auditorů by představovala eh, nikoli, by nepřiměřený náklad. Globální firmy, globální podniky dnes již musí řešit dopady zákona Sarbanes-Oxley, což znamená, že by vlastně nečekaně, že bychom vytvořili nové obrovské náklady pro firmy tím, že bychom zavedli povinnou rotaci auditorů. Takže myslím si, že nemá smysl um, bezúčelně zvyšovat náklady, pokud není eh, prokázán přínos věci. Pokud je o povinná výběrová řízení, tady si myslím, že eh, tady by existoval reálný přínos, protože výbory pro audit by musely pravidelně eh, vlastně si klást otázky typu, zda podnik dostává nejlepší služby a nejlepší kvalitu služeb pro své akcionáře za vložené náklady za vložené prostředky. I když já osobně se domnívám, že sdílený audit není nejlepší eh, na povinném základě, domnívám se, že eh, podpořit eh, do jisté míry sdílený audit je věc, která si zaslouží naše pozornost. Vzhledem k tomu, že u sdíleného auditu hlavní auditor nese odpovědnost za celý audit, Eh, a ten systém vypadá tak, že jiná společnost může auditovat ceřené společnosti, někdy i klíčové, tak pro některé společnosti je toto cesta, jak diverzifikovat eh, auditní funkci. Ale znamená to, že toto rozhodnutí se čení podnik od podniku a přísluší výboru pro audit, eh, který posoudí, zda je to vhodné. Já bych tedy nenavrhovala zavedení žádné povinnosti v tomto smyslu. A další oblast, která je dnes velmi lukrativní pro auditní společnosti jsou různé neauditní služby. Já si myslím, že tady do značné míry souhlasíme eh, s tím, eh, co říká komise, to znamená, u jakých typů služeb by to mělo být eh, zakázáno, ale u kterých naopak je to povoleno v rámci tohoto navrhovaného systému. Ale myslím, že bychom měli zvážit výběrová řízení na neauditní služby vzhledem k tomu, o jak lukrativní činnost jde. Byla by to cesta, jak podpořit menší auditní společnosti, Eh, aby se vybudovaly specializované dovednosti a eh, mohly se jejich klienty stát i velké firmy. Mohlo by to být zapracováno i do výběrových řízení eh, na hlavního auditora, pokud by tedy toto byla možnost, jak rozvinout, rozvíjet dále pracovníky a také dovednosti v rámci našich firm. Takže myslím, že je velmi důležité, aby výbory pro audit měly povinnost sledovat činnost auditora pravidelně a vyhodnocovat její kvalitu, vyhodnocovat přínos pro, podnika, pro podnik a také širší společnost. Z hlediska zprávy a řízení podniků ehm, silnými pravomocemi vybavený, eh, vybavený výbor pro audit, který eh, vykonává smysluplně svoji práci, je klíčový. Takže tolik, eh, tolik zhruba moje zpráva. Budu vám vděčná za veškeré podněty, protože to je věc, která je zatím v běhu a měli bychom se snažit dobrat také co možná největšího koncenzu. Děkuji mnohokrát. Bylo mi řečeno, že Markus nemůže dorazit a myslím, že ani neurčil náhradníka, leda, že by někdo z EPP chtěl zaskočit. Pokud ne, předám slovo Saidovi, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat i paní zpravodajce za eh, velmi dobrý podnět pro diskusi. Neschodneme se samozřejmě na všem, co zaznělo. Já si myslím, že v některých věcech eh, je i návrh komise velmi zajímavý, ale začátek je to dobrý. Chci říct tolik. Eh, krize ukázala, že je potřeba zlepšit kvalitu auditorů. To můžeme dělat různě. V návrhu komise už máme celou řadu podnětů, nicméně cíl pro nás musí vždy spočívat v tom, že eh, ch chceme eh, v podstatě co nejlépe reflektovat eh, prospěch a v vozovkách zdravotní stav jednotlivých společností tak, aby se na ně investoři mohli spolehnout. A právě proto jsou auditorské firmy tak důležité. Jedna z nejdůležitějších otázek, eh, kterou si kladu já, se se týká zásady rotace. To je, myslím, velmi důležitá, důležité téma. To by mohlo změnit vlastně celou strukturu trhu. Ale pokud budeme chtít takovéto rotující principy, není možné například, aby se rotovaly ti stejní u jedné společnosti a tím pádem je potřeba stanovit dostatečně dlouhé období, eh, O tom, můžeme, o tom můžeme diskutovat, ale každopádně to období nesmí být příliš krátké, eh, což si myslím, že v tom návrhu zatím je. O tom ale můžeme rovněž diskutovat. Dále, eh, myslím si, že by možná nebylo špatné hovořit o nějaké kombinaci se společným eh, systémem eh, uzávěrek. Eh, možná, že by toto mohlo nastavit nějaký, nějaký nový zajímavý poměr. Je otázka, zda ten poměr má být 50-50 nebo 60-40, rozhodně by to asi nemělo být 90 k 10. Můžeme diskutovat o tom, jaké máme alternativy. Eh, ovšem, eh, já si myslím, že eh, předpoklad vůbec zavedení takovéhoto systému je ten, že ve výsledku bude systém auditu úspěšnější. Kromě toho pak potřebujeme také strukturní reformu, a to zejména u těch služeb, které budou nabízet auditorské služby. Jednak eh, jde tedy o to, že je zde určité eh, určité, eh, že jsou zde obavy, že auditorské firmy nebudou provádět audit příliš kvalitně, protože budou mít dostatek podnětů, aby to také nedělali, že ano. Takže je potřeba zajistit fungování především takovéto, takovýchto institucí. Je potřeba, a zde se připojuji k návrhu komise, Eh, zabraňovat konfliktům co nejvíce a zde je možná potřeba najít ještě lepší formulaci a každopádně je potřeba vyslovit konkrétní záruky. To v návrhu eh, zpravodajky nevidím a ten návrh tím pádem eh, v této věci posílíme. Pak, jak to bude vypadat s kontrolou auditorského sektoru, to je velmi důležité téma. Je potřeba mít kontrolní mechanismy na národní úrovni a to takovým způsobem, že zde nebudou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Zatím je ta situace velmi fragmentovaná a e, já si myslím, že bychom měli e, o tom uvažovat tak, že chceme všichni silnou auditorskou e, strukturu na evropské úrovni. ESMA je, myslím, poměrně vhodná Můžeme diskutovat o možných alternativách, ale důležitý je opět ten cíl, to znamená mít dobrou auditorskou strukturu na evropské úrovni, která bude dobře plnit své úkoly a bude dobře spolupracovat s národními orgány. Vybudování kontrolního výboru, auditního výboru je také velice důležitá věc, to mohu jednoznačně podpořit, tento výbor by e, bude muset být zcela nezávislý, ovšem zároveň bude muset mít dostatečné věcné znalosti, tak aby mohl hodnotit situaci. Celkově vzato e, musím říci, že toto je velice důležitá oblast. E, bude zde samozřejmě nutná celá řada dalších reform, ovšem podle mě je návrh paní zpravodajky velmi dobrým základem další spolupráce. Na tuto spolupráci se tímto těším a děkuji za pozornost. Děkuji vám. Eh, budeme pokračovat dalšími stínovými zpravodaji Jean Polevy až na konec. Dobrá. Takže další za Alde Ole Schmidt. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně a děkuji také eh, Kay. Jako vždy je to velmi dobrá zpráva. Eh, možná eh, byste občas mohla uvažovat o tom, že když Velká Británie vystoupí z EU, už vás tady nebudeme mít a nebudete nám moci představovat takovéto skvělé myšlenky. Role a rozsah auditu je velmi důležitá věc. Rozhodně bychom na to měli nahlížet i prismatem nového vývoje na finančním trhu, regulačních reform a problémů, které máme. V tomto kontextu se asi všichni shodneme, že něco potřeba udělat je. Otázka je, jak na to a jakým způsobem to provedeme. Eh, klíčové zde je asi to, co jste říkala o kvalitě eh, auditu jakožto procesu. A pak je zde také otázka eh, povinného auditu. Já si myslím, že je potřeba, aby auditoři zaujímali jeden globální celkový přístup. Já si myslím, že můžeme podpořit práci IISP, pokud jde o sledování a dodržování kvality auditu. Dovedu si představit, že v posledních několika týdnech nebo měsících eh, u nás eh, mnoho lidí lobovalo eh, za to, aby se něco dělo nebo nedělo. Všem i přesto přeze všechno se určitě všichni shodneme, že potřebujeme zvýšit kvalitu auditu. Směrnice nebo nařízení? Já jsem eh, z malé země, já vím, že se úplně nechce, abych to tu zmiňoval, ale tak to prostě je. Eh, já jakožto občan takovéto země to vidím takto. Pokud budeme mít nařízení, mohlo by to být velmi složité. Já si myslím, že by toto měla být principiálně směrnice. Chápu všechny argumenty proti, ale přesto země, členské státy máme různé a způsoby řešení takovýchto otázek se v nich rovněž různí. V některých případech eh, se jedná o způsoby řešení, které jsou v přímém rozporu s tím, jak je to naznačeno zde. Například u nás tomu tak je. Eh, samozřejmě máme různé tradice řízení podniků v Evropě a asi by bylo vhodné to respektovat. Nemyslím si, že nějaký univerzální přístup je vždy to nejlepší. Na druhou stranu je otázka, do jaké míry to ten návrh může reflektovat. Tak, eh, společný audit. Zde, audit. Zde sdílím názor eh, K. Jsem dosti skeptický vůči povinnému eh, takovému to auditu, který může představovat neopodstatněné administrativní náklady a finanční náklady. Rotace povinných auditů, to je snad vůbec nejcitlivější téma tohoto návrhu. Rozhodně je to téma velice citlivé z politického hlediska Eh, hospodářská soutěž na trhu a konkurence, to je důležitá věc. Eh, určitě se shodneme, že chceme více konkurence mezi auditorskými společnostmi. Ovšem opět, jak to uděláme? Vůbec si nejsem jist, zda bychom se shodli také na způsobu, eh, jaký bychom zvolili. Nemyslím si, že to, jakým způsobem měníme nařízení nebo směrnici, je ten nejlepší způsob, je ten jediný způsob, je ten správný způsob vůbec. Auditorské společnosti, eh, kromě těch čtyř největších, by samozřejmě měly mít možnost vstupovat do konkurenčního boje, nicméně je potřeba opět i zde provádět velmi přísnou kontrolu. Podle mě je ten nejdůležitější princip ten, že musí být na vlastnicích aby rozhodli, kdy je na čase změnit členy představenstva nebo auditory. Alespoň částečně eh, by se takové rozhodnutí mělo eh, i respektovat. A v tom je určitý rozpor, to si samozřejmě uvědomuji. Já jsem upřímně skeptický vůči povinné rotaci. Já vím, že to tu zaznělo. Said to, myslím, říkal. Já jsem úplně nepochopil, pane kolego, jestli byste říkal, že jste vlastně pro nebo proti. A pro, aha, dobře, tak děkuji. Dobře, to, to pak můžeme probrat eh, později. Eh, rovněž jsem skeptický vůči eh, tomu povinnému zadávání výběrových řízení. To může rovněž vytvářet pro podniky i pro auditorské firmy vysoké náklady a je dost možné, že se tím nic nezmění. Povinná výběrová řízení každých sedm let vytváří pravidelně obrovské náklady a mohou znamenat také to, že celková kvalita auditu se sníží. Jedno možné řešení je e, zavázat auditorské výbory k tomu, aby sami vytvořili nějaké, nějaké politiky pro eh, rotaci auditorskou, auditorskou, tak aby sám výbor se rozhodl, zda třeba každých 14 let bude požadovat takovouto rotaci auditorů. A tento proces by měl být plně transparentní vůči podílníkům a akcionářům jednotlivých podniků. Jednoznačně podporuji myšlenku vytvoření eh, certifikátu kvality, pro eh, evropské auditorské firmy. Pokud vím, Cave, tak vy jste to z toho návrhu odstranila. Eh, zajímalo by mě, proč. Já si nejsem tak úplně jist, že to je dobrý nápad. Článek 10. Auditorské a neauditorské služby. To je také velice citlivé téma. Zde podporuji návrh Kej, aby toto bylo umožněno pouze s explicitním Eh, souhlasem auditorského výboru. Poplatky za audit eh, komise navrhuje, eh, že dodatečné audity mohou být provedeny pouze do maximálně 10% nákladů na auditorské poplatky za rok, což je podle mě problematické. Neříkám, že to je nemožné, ale myslím si, že to bude problematické. Nemyslím, že eh, má smysl mít takovéto omezení. Pakliže je potřeba provést dodatečný audit, pak přece není možné, eh, že by byla nějakým způsobem ohrožena nezávislost. A právě proto nevím, proč, by mělo být, proč bychom měli mít omezení poplatků za takovýto druh služeb. Ale o tom budeme muset hovořit zakázané neauditorské služby. Zde je potřeba dosáhnout větší konkurence v oblasti neauditorských služeb a povinné, trans, eh, povinné transparentní monitorování by mohlo být jedním z možných řešení. A nakonec dohled. Naše frakce eh, obvykle ESMu eh, podporuje, nicméně do značné míry chápu i argument představený Kay pokud bychom EGAOB, eh, e což je tady název jak blázen, mohli nějakým způsobem přetransformovat eh, na nějakou normální, <laughs> rozumnou, chcete-li, instituci, která bude fungovat transparentním a zodpovědným způsobem, možná by to bylo ještě lepší. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. děkuji, nyní paní Emily Turnen. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat eh, Kej za tyto dvě zprávy. Začnu tím, že řeknu, že skupina zelených eh, spolupracují úzce s kolegy z výboru Jury. Já se tedy vyjádřím ke všem věcem. I když eh, jste hovořili že, o tom, že jste na výboru Ekon, se soustředíte pouze na některé prvky, tak já tedy budu hovořit z širšího pohledu, ale samozřejmě budu respektovat naše um, naše pravomoci. Hovořili jste o tom, že hospodářská situace upozornila na to, že hospodářská krize ukázala na to, že jsou zde problémy v, ehm, s kvalitou auditu, s konfliktem zájmu a také k tomu, že ten trh je velice koncentrovaný. Proto je zapotřebí tyto tři, problé- tyto tři problémy vyřešit. Když se podíváme na zprávu paní Swinburne a také na zprávu výboru Jury, tak nevím, zda se nám podařilo všechny tyto tři problémy uspokojivě vyřešit. Mně se líbila ta, ta zpráva komise. Samozřejmě, že o některých eh, konkrétních podrobnostech by se ještě dalo hovořit, ale myslím si, že bychom měli být opatrní v tom, abychom nebyli přes příliš opatrní protože je důležité, aby se tento sektor eh, prodělal změny v těchto třech bodech, o kterých jsem hovořila. Nesmíme pouze, nesmíme eh, dovolit to, aby byl zachován status quo. Pro nás je důležité vytvořit eh, trh, který bude založen na konkurenci, bude tam také zastoupeno více hráčů, je důležité, aby tam byl dobrý dohled, je důležité zlepšit kvalitu auditu a právě hovoříme o tom, jaké nástroje budou ty správné a proporční k tomu, aby se ta situace zlepšila. Co se týče té rotace, tak to je jedna z možností, zcela jistě. Mohli bychom ještě diskutovat o tom, po kolika letech k té rotaci má dojít. Je to jeden nástroj, o, kterých, o kterém bychom ještě měli více přemýšlet. Vím, že se o tom nástroji hovoří, ale je, měli bychom se nad tím ještě zamyslet, není to tak jednoduché. Dále jsou zde také možnosti posílit eh, ty sdílené audity. Nevím, zda bude stačit pořádat ta výběrová řízení. A to samé platí o návrzích, které se týkají těch neauditorních služeb. Eh, my podporujeme ten název komise. Také si myslím, že ta opatření proti konfliktu zájmů jsou postačující. Co se týče těch eh, eh, sdílených auditů, tak zde jsou možnosti pro menší auditorské firmy, aby se tímto způsobem dostali na trh a abychom vlastně dokázali rozbít ty oligopoly, které tam dnes panují. Takže k tomu se rovněž kloníme pozitivně. Můj poslední komentář Ještě Chceme říci, že eh, prozatím eh, jsme pro to, aby hlavním orgánem zde byla ESMA, ale je zapotřebí, aby to ještě bylo propojeno s dalšími zdroji, protože já vím, že tento orgán ESMA už je dost obtěžkán různými úkoly a problémem je to, že ten, eh, že, že jim vlastně chybí prostředky k tomu, aby mohli ty úkoly plnit. A pokud eh, chcete orgánu pro cené papíry dát další úkoly, tak jim také musíte dát eh, prostředky. Myslím si, že ještě proběhne mm, diskuse, jaký má být ten hlavní orgán. Z našeho pohledu je to taková výchozí situace. Souhlasíme s tím, že zde musí být nějaké silné evropské těleso, které bude dohlížet na evropské audity. A pak bych ještě chtěla říci, že se těšíme na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Chtěli bychom učinit určitý smělý krok, abychom zajistili to, že eh, sektor auditu se dostane do lepší situace. Děkuji, říká předseda, eh, předsedkyně. Jürgena nevidím, takže nyní pan Jean-Paul Gozes. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád eh, trošičku disonovalo to, co zde zatím zaznělo. Říká se, že eh, audit a nedostatky v auditu eh, patří k příčinám krize, kterou nyní procházíme. Já bych rád viděl příklady, protože v oblasti auditu je velmi odlišná situace v odlišných členských státech. Ani regulační požadavky nejsou stejné. Já nevím o žádné zemi, kde by byly, eh, kde by byly eh, problémy s auditem. V každém případě roli auditu není eh, bránit vzniku krizí, ale certifikovat kvalitu a pravdivý obraz poskytnutý účetnictvím. Celkově souhlasím s návrhy komise, ale myslím si, že je třeba se na to dívat pragmaticky. Mnoho z lidí, kteří do toho mluví, nemají žádný, vlastně žádnou zkušenost, žádný kontakt s auditory a musím říci, že opravdu situace není tak katastrofická, jak se tady eh, tvrdí. Eh, jsou zde některé návrhy eh, ve smyslu zlepšení kvality auditu. Samozřejmě je-li možné kvalitu zlepšit, určitě se do toho pustíme, ale, ale uvědomíme se také, z čeho vycházíme. Nevycházíme z žádné džungle ani z naprosto, z naprosto nedostatku kvality a e, nad některými návrhy je třeba přece jen se zamyslit, protože ne vždy se v různých e, zemích hovoří o že například když jde o sdílený audit, protože s způsobem to je e, pohled čtyřma očima, to není nutně sdílení úkolu. Také se říká, že je třeba eh, se vyhnout administrativní zátěži a nákladům určitě, ale jak říkal Said, je třeba eh, především vnímat eh, výsledky analýzy nákladů a přínosů. A z tohoto hlediska ten takzvaný audit komisaria, nikoli ten sdílený, ale tento druhý, tedy tato druhá kategorie, určitě má lepší výsledky alespoň ve Francii, pro eh, podniky kotované na burze a také konkrétně pro banky. Pokud je o rotaci auditorů, můžeme se klást otázku po efektivnosti tohoto systému. Eh, říká se, že by to přineslo větší konkurenci do toho odvětví, ale buďme realisty. Máme čtyři velké auditorské firmy, které se snaží odrovnat konkurenci a pokud eh, zavedeme rotace, tak po rotace s to rotovat mezi sebou. Takže tady opět, eh, aniž bych tedy spochybňoval eh, návrh, eh, tedy princip rotace, jsem to ostatně bránil také u, u ratingových agentur, protože těch je také málo a určitě lidem nechybí kreativita, takže rotaci ano, ale jaké by byly náklady a e, pro podniky, e, pro podniky tedy jaké by byly ty reálné náklady a problémy s tím spojené? Pokud každých sedm let by podnik musel hledat nového auditora, to nějaký čas trvá a jsou s tím spojené určité náklady a vůbec máme jistotu, že ten nový auditor by byl výkonnější než ten předchozí. Takže existuje zde určitá e, komplicita. Ve Francii se prefekt mění každé tři roky Eh, ale i zde musíme hledat nějakou střední cestu. A pokud je o výbory pro audit, eh, tady nejde o nějaké super auditory nad auditory, pouze jde o eh, oddělení, o specializovanou instanci správní rady, která se konkrétně zabývá auditem, pokud vím. Ale říci, že tento výbor by měl kontrolovat auditora a že by měl kontrolovat jeho kvalitu, to by znamenalo, že ve správní radě by museli zasedat lidé, kteří jsou sami auditoři. A tady bychom eh, vyústili, tady by to vyústilo v bizarní systém, kde by eh, ve, eh, v radě zasedali specialisté na všechny disciplíny, na, na finance, na lidské zdroje, na audit a už by nešlo o kolegium, ale o vlastně nový řídící orgán. Dále, pokud jde o auditorské versus auditorské služby, je pravda, že tady skutečně vyvstává otázka střetu zájmu a podíváme se na to konkrétněji všimneme si, že eh, prostřednictvím těch dodatkových služeb, a já souhlasím, že potřebujeme nějaký regulační rámec, a tady dochází k určitému jaksi křížovému mm, oplodnění, protože aby eh, auditor mohl provádět audit, musí být v kontaktu s realitou, jinak se z něj stává pouze chladný pozorovatel, který zná eh, pouze to, co mu řekli, a který neví někdy, jaké finty to chci jasně říci, se uplatňují pro obcházení pravidel či pro, eh, či pro eh, fiktivní vylepšování eh, účetnictví. Takže je třeba tady jasně rozlišovat mezi oběma typy činností a nastavit to tak, aby tyto služby normálně nemohly být poskytovány u subjektu, kterého zároveň je ten auditor vykonává funkci auditu. Nicméně po těchto poznámkách chci samozřejmě poděkovat, poděkovat z celého srdce zpravodajce za její práci. Děkuji. Uh, thank you, Peter. Děkuji. Petr Simon. Auch von meiner Seite aus herzlichen děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat paní zpravodajce za eh, velice dobrý základ pro diskusi. Ono konec konců je to eh, popsáno i ve vysvětlujícím prohlášení. Já bych se eh, si dovolil vyjádřit se k jedné věci, k té povinné rotaci, o které už tady hovořila celá řada řečníků. Pro mě byly poslední týdny velice zajímavé. Já jsem totiž hovořil s podniky ze svého regionu. Z mého regionu jsou jedny z největších podniků Německa, Eh, když jsem byl v roce 2009 zvolen, eh, slíbil jsem jim podporu. A já, když si představím eh, velké mezinárodní podniky, tak ta systematika takovýchto kontrol na mezinárodní scéně činných společností bude nadále stoupat a stane se tedy velmi, velmi komplexní. Eh, ona je otázka, proč chceme ta, vůbec tako, takovýto postup. My, my chceme všechny výsledky všech ceřiných společností a tak dále a tak dále, všech společných firm eh, uvést do jednoho systému a číst si je najednou. Ale když se podíváme na komplexitu tohoto, co vlastně chceme, a když to porovnáme s problémy, které se objevily u velkých německých podniků, které už třeba více než 100 let mají svého auditora a teď ho musí najednou měnit, když si když se s nimi promluvíte o tom, jak dlouho trvalo z hlediska toho podniku, dokud se nedostalo dokud se nedosáhlo stejné kvality kontroly jako předtím vzhledem ke komplexnosti těchto podniků a jejich rozprostření na, na, celý, na celý svět, tak ty lhuty, o kterých bychom tady museli hovořit, a kdybychom je měli, tak, tak bychom je museli vnímat daleko, daleko velkorysej. Řekněme v řádu nějakých šesti let. Po šesti letech by se u těch velkých koncernů snad dalo po, vycházet z toho, že lze dosáhnout stejné nebo srovnatelné kvality auditu jako předtím. A teď je otázka tady tím pádem, zda chceme mít povinnou rotaci a nebo zda tu rotaci můžeme zkrátka nechat ty podniky vypsat, protože e, oni sami podniky vědí, jakým způsobem my chtěli, by chtěli být kontrolovány. Pakliže podnik e, chce měnit e, auditora, tak je potřeba jim nechat dostatek času. A to je právě těch šest let. Já si proto myslím, že bychom se na ty termíny měli ještě jednou podívat, ale nesmíme zapomínat na tento aspekt, který jsem vám teď načrtl. A zároveň bych chtěl říci, a zde jsem paní zpravodajce vděčný, za to, že nabízí alternativy. Ne povinnou rotaci, ale prostě umožnit eh, možnost vypsat výběrové řízení na nového auditora po uplynutí určité doby X. Eh, to by byl určitý kontrolní prvek. Byl by to totiž ten prvek, že ta dozorčí rada, ten kontrolní výbor, eh, se může zabývat tím, jaké další možnosti eh, kontrol auditu máme, kromě toho, co už máme. A pokud nějaký podnik bude chtít zůstat u stejného auditora, proč to chce udělat? Takže to bude taková vlastně sebekontrola, takový sebekontrolní mechanismus. A to si myslím, že by mohla být uplatitelná alternativa, o které bychom si mohli, eh, o, o které bychom si mohli povídat. Ovšem v první řadě, jak říkám, je pro mě důležitá otázka, ještě než začneme o, mluvit o povinné rotaci nebo dobrovolné rotaci, abychom stanovili spravedlivé lhuty na změnu e, auditorů, zejména pro podniky, které jsou činné na mezinárodním poli. A to budou úplně jiné lhuty, než jak je navrhuje komise. Děkuji. Velice děkuji. A nyní mi dovolte ještě několik komentářů z mé strany, protože už se nikdo nehlásí o slovo. Myslím si, že mohu souhlasit eh, s mnoha body vaší zprávy a proto se, budu, proto se soustředím na některé body, eh, kde s vámi možná nesouhlasím nebo kde bych navrhoval drobné změny. Za prvé, co se týče těch neauditorních služeb, je skutečností, že když jsme vyslali delegaci Ekonu do USA v červenci, tak nám místní regulátoři řekli, že obdivují evropské auditory, a že se domnívají, že by nebylo dobré, abychom se vydali tou cestou, kdy budou dovoleny pouze ty auditorské služby, protože eh, si eh, myslí, že že by tam mm, také mohly být určité riziko toho, že se celkově sníží kvalita, pokud by tam byly firmy, které by dělaly pouze audit. To, je tedy, to tedy vychází z jejich zkušenosti. Já tedy souhlasím, že některé neauditorní služby by mohly být nebo měly být ponechány. To znamená, že ten seznam by mohl být trošku delší. Dále, co se týče těch různých eh, kontrolních mechanismů, eh, Co se týče té velké čtyřky, tak tam je jejich aktivita v eh, lobbyingových aktivitách a také v poradenství. Možná, že v tomto bychom je měli trošku víc omezit, ale to je taková nová myšlenka. Myslím si, že pokud dělají všechny tyto aktivity, um, možná bychom se mohli trošku zamyslet nad tím a někdo by tu tomu myšlenku mohl jaksi přetavit do nějakého návrhu, která se týká omezení těchto činností. Co se týče Evropského orgánu pro cené papíry, tak já zde vidím určitý problém a porovnám to se situací ve Spadem království. Myslím si, že Eh, jsou, zde mohou být různé výbory v rámci ESMA a tyto eh, které mohou spolupracovat eh, s odpovědnými regulátory. To znamená, mělo by to však určitou nevýhodu mm, v případě, kdy ehm, by tam někdo nebyl dostatečně dlouhou dobu. Když hovoříme o bankách, to by se tedy týkalo uh, situace v oblasti bank, i když se to týká dalších subjektů. V oblasti eh, bankovnictví přemýšlíme nebo eh, usilujeme o stabilitu. Ehm, také je zde Evropská rada pro systémová rizika. A je důležité, aby existoval dialog mezi auditory a mezi regulačními orgány, což já plně podporuji. Také souhlasím s tím, že to musí být eh, dvousměrný nebo dokonce třísměrný eh, postup, i když tedy eh, myslím si, že někdy to mohou být dozor, dozorové orgány v oblasti bankovnictví. Nemusí to být nutně mm, dozorové orgány v oblasti cených papírů. Takže ty informace by se nakonec měly dostat do Evropské rady pro systémová rizika. Myslím si, že role pro ESMU tady existuje. A také hovoříme o roli té Evropské skupiny orgánů EGAOB. Já si myslím, že o tom bychom ještě měli přemýšlet. Domnívám se, že tam bude problém, pokud se nebudou podávat zprávě orgánu ESMA. Dále, co se týče těch sdílených auditů, mně se ta myšlenka líbí, Myslím si, že je dobré, abychom zde měli tu takovou politiku cukru a byče. Eh, řekneme, eh, můžeme přistoupit k tomu, že pokud budete používat sdílené audity, tak to období, než budete muset měnit auditora, bude delší. To by bylo taková jakoby pobídka. Eh, chci říci, že já jsem pro rotaci. Možná bychom to ale měli prodloužit třeba na 14-leté období, protože změna auditora to sebou to je vlastně okamžik, kdy eh, znovu musíte o některých věcech eh, znovu eh, uvažovat. Týká se to i těch výběrových řízení. Hovořila jsem o těchto zkušenostech ve Spojeném království a také v Belgii. Mám zkušenosti i s těmi systémy povinnými i nepovinnými, se systémy výběrového řízení v Belgii. Eh, kdy tedy jsem, eh, byly tam různé nabídky, některé lepší, některé horší. A já, když jsem tedy tam byla, eh, co by člen toho panelu, tak je důležité, abychom si stanovali vlastní procesy. Je důležité, aby při těch auditech eh, eh, jsme získávali nové myšlenky, třeba, že nějaké věci jde dělat nějakým jiným způsobem. Myslím si tedy, že ty výbory pro audit by se vlastně naučili mnoho nového tím, že by právě museli po určité době vždy vypsat nové výběrové řízení. Nemělo by to být příliš často, protože to sebou nese nadměrné náklady, ale zde se soustředíme na velké rozsáhlé subjekty veřejného zájmu a právě u těchto subjektů si myslím, že by eh, ta otázka nákladu neměla být zase tak zásadní. Eh, můžeme uvažovat třeba o té 14-leté, po eh, tom 14-letém období, to by měli dostatek času. Možná by tam potom třeba v polovině toho období mohlo dojít k určitému pře- povinnému přeskumu aby tedy výbor pro audit e, mohl mít tedy možnost to přeskoumat. Já si myslím, že je dobré, aby ta firma jaksi neusnula na Vavřínech a aby měli e, určité e, momenty nebo způsoby, kdy tu situaci přeskoumat. Některé věci ještě bych možná mohla vypracovat, co by pozměňovací návrhy, i když velice často je, nebo někdy je mnohem lehčí o tom hovořit, než potom zpracovat konkrétní pozměňovací návrh. Pokud se už někdo další nehlásí, tak dávám slovo opět Kej. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych všem poděkovat za jejich poznámky. Myslím si, že vzhledem k tomu, že jsem byla stínovou zpravodajkou pro předchozí zprávu z vlastního podnětu, tak eh, asi není překvapivé, že vlastně se některá témata objevují. Jsou to vlastně témata, o kterých jsme hovořili už loni před Vánoci. Myslím si, že v něčem zde panuje jednomyslná podpora a to, že výbory pro audit musí mít zavedené formalizované systémy. Zatím to nejsou zcela formální systémy. Musí to být eh, skutečné orgány, které mají rozhodovací eh, pravomoci, zejména ve velkých eh, nadnárodních společnostech. Myslím si, že zde musí být tedy formální systém, který eh, možná pravidelně, zřejmě každoročně schválí akcionáři. Pak jsou zde ty věci povinné, povinné rotace, povinné povinné střídání výběrová řízení a také ty auditorní versus neauditorní služby. Jsou zde firmy, které působí i mimo EU. Hovořila jsem eh, s určitými auditorskými společnostmi a mnoho, mnozí z nich mě ujistili, že už mají dobré systémy, formální systémy a také mají politiku nulové tolerance. To znamená, že pokud ta firma, eh, která provádí statutární audity, tak pokud, chce, pokud se nabízet určité neauditorní služby, tak musí mít plný souhlas výboru pro audit. Myslím si, že bychom se tedy měli nad tím zamyslet. Já jsem, eh, věnoval, já jsem se věnovala eh, analýzám firem. Před rokem 2008 byly firmy, kterým jsem se věnoval, velice takové neprůhledné. Myslím si, že nyní se situace se zlepšila a e, také role výboru pro audice po roce 2008 výrazně zlepšila. Před rokem 2008 je mnoha členských zemí ani nemělo, dnes jsou mnohem častější, velice často se aktivně účastní řízení firmy a působí také co by kontrolní páka třeba ohledně e, rizik. Ehm, dnes má také funkci, která se týká auditu i v rukou akcionářů, protože právě akcionáři a vlastníci firmy by měli mít zájem zajistit to, že je zde dobrý eh, právní rámec k tomu, aby zde byl eh, k těm, eh, k těm auditům. Máme zde také ehm, ten návrh, který vyžaduje ehm, rotaci partnerů, ale podle této eh, směrnice, která se týká práva společenství, k té rotaci zatím ještě většinou nedošlo, takže zatím nevíme ani, zda to bude účinné. Myslím si tedy, že je velice důležité, abychom postupovali proporčně, abychom tam také měli různé možnosti zpětného přeskumu, které nám umožní eh, ohodnotit eh, opatření, která jsme zatím zavedli jaký teda, jaká mají tato opatření dopad na kvalitu auditu. Myslím si, že to jsou body, na kterých se v zásadě shodneme, na tom bychom měli dále pokračovat. Všichni usilujeme o to, aby trh pro audity byl uh, plný konkurence a aby ta opatření, která navrhujeme, byla proporční. Vím, že e, každá firma bude mít trošku jiný názor na to, jak, za, za, jak zaručit kvalitu. Eh, auditu, ale myslím si, že právě výbor pro audit by měl být oprávněn rozhodovat a měl by taky být schopen akcionářům obhájit svá rozhodnutí. A ještě se vracím k otázce té certifikace. Eh, hodně podniků, o kterých se hovoříme, jsou vlastně nadnárodní nebo globální celosvětové podniky. A je důležité, abychom se tedy také dívali i na to, aby i tyto velké podniky dokázaly plnit všechny podmínky. Pak jsou zde ještě určité věci, které se týkají toho zákona Sarbanes-Oxley. Mm, určitě ne všechny věci se mi tam líbí, ale tam jde o to, že tam nesmí docházet k určitému střetu zájmu, k určitému překrývání produktů. A pokud eh, budete velice často měnit svého auditora, tak eh, to může vést k určitým eh, otazníkům v oblasti třeba penzijních eh, zaměstnaneckých eh, plánů nebo pojištění. Myslím si, že potřebujeme si uvědomovat, že jsou zde určité limity, ale možná bychom mohli zavést určité doložky, které vychází z toho zákona Sarbanes-Oxley, které by platily pro auditorské firmy a měly bychom tedy vlastně jak si z toho zákona Sarben Oxley vybrat eh, takovou omezenou část. <clears throat> Dále eh, zkoumala jsem různé subjekty v rámci Evropy. Myslím si, že eh, orgány pro cené papíry hovoří o tom, že je zapotřebí odborné stalosti já si myslím, že možná EBA by byla lepší než ESMA, protože eh, orgán, Evropský orgán pro bankovnictví by mohl sledovat situaci z bližšího pohledu. Pak je zde tedy otázka, která z těch institucí je nejvhodnější. Myslím si, že bychom se měli rozhodnout pro eh, orgán EGAOB, protože ten už má zkušenosti a znalosti, a poté by snad ten výsledek byl lepší. A nakonec to vypadá, že vlastně v rámci ESMY je pouze jeden člověk, který má na starost eh, to pole auditu ve, vš- ve všech 27 členských státech. Já si myslím, že eh, to je tedy dost eh, absurdní, aby ten jeden člověk toto všechno měl na starost. Pokud se tedy uchýlíme k výběru té Evropské skupiny orgánů EGAOB, tak si myslím, že by se nám podařilo dosáhnout kvality auditu na celoevropské úrovni mnohem rychleji, než pokud bychom čekali, až se tedy odpovědnosti ujme eh, jeden z těch eh, tří orgánů pro dohled nad trhy, finančními trhy. Pak je tam ještě eh, řada otázek, ale myslím si, že všichni usilujeme o zlepšení kvalitu auditu, o zvětšení odpovědnosti. Otázkou je ještě tedy, jak těch cílů dosáhnout. Podaří se nám to tedy snad dalším jednáním. Děkuji. Takže děkuji mnohokrát. Lhutá pro poznací návrhy je 25. října, projednání poznacích návrhů 19. listopadu, hlasování 3. prosince ve výboru, v příslušném výboru v jury 18. prosince. A nyní eh, přistoupíme k bodu 6, eh, což je výroční zpráva ECB z roku 2011 a naší navrhovatelkou je Marisa Matias. Takže Mariso, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Zaměřím se na některé hlavní body ve své velmi stručné prezentaci zprávy. Myslím, že kolegové již všichni obdrželi. Takže já se jenom pokusím eh, nastínit strukturu své zprávy a projdu některé její návrhy. Jak patrně víte, roz, rozvrhla jsem zprávu do čtyř okruhů, věnovaných čtyřem hlavním tématům. To znamená, nezabývám se pouze roli ECB, ale také otázkami monetární, tedy měnové politiky. A jak vidíte, první oddíl je měnová politika, druhá je hospodářská krize a ECB třetí bankovní unie a e, za čtvrté některé institucionální aspekty, e, které jsou, myslím, u hodnocení činnosti ECB velmi důležité. Takže velmi stručně. K měnové politice jsem se pokusila identifikovat některé e, charakteristiky činnosti ECB, jeho působení v roce 2011 v souvislosti s cenovou stabilitou, s inflací, s inflačními vyhlídkami Eh, snažila jsem se eh, určit čtyři eh, období. V První období bylo charakterizováno na zvýšením úrokových sazeb, což podle mého bylo naprosto protichudné k nárůstu inflace, která byla identifikována, no, protože úrokové sazby nebyly výsledkem strukturálních problémů, ale spíše kontextuálních. A dále další období, kde úrokové sazby byly sníženy zpět na původní úroveň z počátku roku. Znáte mé názory, tak jak jsou zde vyjádřeny. A snažila jsem se nastínit také hlavní, hlavní problémy roku 2011, hlavní otázky, Půjčky podnikovým a malým podnikům byly výrazně nižší než v předkrizovém období. Já si myslím, že eh, bychom měli usilovat o přesný opak. Byla zde velmi nízká míra likvidity v druhé polovině roku 2011, což je velmi znopokojivé. Tak to alespoň eh, za takové to alespoň označuje ve svém stanovisku. Mohlo by to vést k problémům s efektivností měnové politiky ECB a další věc, kterou se snažím jasně vyslovit, je, že ECB jednala správně v souvislosti s finančními systémy, nicméně měnila svoji politiku a nenastavila vůbec žádnou podmíněnost u iniciativ pro finanční eh, systém úvěry rodinným podnikům, malým a středně velkým podnikům, eh, to je věc, kterou je třeba sledovat také z hlediska, kterou by se měla sledovat z hlediska měnové politiky. Takže tolik tady v rámci první kapitoly měnová politika. Co to vše jasně zaznívá ve mém návrhu stanoviska. Dále eh, další okruh hospodářská krize. Já si myslím, že je třeba zanalizovat odezvu ECB v aktuálním kontextu. Víme, že eh, prožíváme krizi, ale a že tady všude se uplatňují úsporná opatření, ale ta úsporná opatření byla uplatňována ve stále větším počtu zemí a víme, že nepochybně přispěla k nákaze v celé eurozóně, k jeho rozšíření do celé eurozóny. V některých případech to dokonce způsobilo krizi, to, na to se snažím upozornit. A zároveň tady eh, vyzdvihuji některé klíčové aspekty. Za prvé, mandát ECB, to představuje opravdový problém. Již jsem to v minulosti několikrát zmiňovala. ECB i nadále disponuje mandátem, který je e, výrazně napojen na e, regulování inflace bez ohledu na dopady, které tento mandát může mít pro růst a zaměstnanost. Myslím si, že e, tady je jasná příčina a důsledek a toto patří k základním problémům, které se snažím řešit ve svém stanovisku. E, dalším e, problémem popsaným je, že e, často je mandát ECB příliš úzký, příliš omezený a také ve svém stanovisku všem říkám, že navzdory omezenému mandátu, zejména za současných okolností, respektive tedy ten mandát je omezený a v v krizových obdobích ACV často překračovala svůj mandát eh, s tím, že s tím, že se pohybuje eh, v mezích svého, svých oficiálních pravomocí, což je sice možné, ale ACB se výrazně zapila do některých opatření eh, v rozpočtové politice, také v politice zaměstnanosti a privatizaci v celé řadě zemí. A to je opět problém tedy eh, mandát versus některé činnosti ACB, na kterých se snažím upozornit. Já si myslím, že takto nemůžeme, nemůžeme pokračovat do budoucna. Způsobuje to nerovnováhy, zejména eh, ve světle vývoje v eurozóně. Takže mandát ECB představuje stále větší problém, bude třeba je řešit. Nevím, za toto je nejvhodnější čas a místo pro to. Ale všichni víme, jaké jsou dopady působení ECB a doufám, že eh, budeme disponovat potřebnými Eh, nástroje a nastavíme takové podmínky, aby bylo možné do budoucna mandát ECB změnit. A ještě poslední okruhy bankovní unie. Jak jsem již uvedla, dobře víte, že se nyní připravuje projekt bankovní unie a souvisejících otázek. Ústředním bodem zde je to, že pokud chceme čelit dopadům krize, musíme eh, odstranit ten rozpor, který v současné době existuje. Totiž, že je zde návrh, který se snaží eh, dát dohromady evropské orgány eh, dohledu a tak dále a zároveň nadále používat krizový nástroj, který paralelně k tomu běží na národní úrovni. A pokud nedokážeme nějak uspokojivě řešit tyto dva problémy, pak pak eh, nebudeme moci situaci vyřešit. Také musíme věnovat pozornost tomu, že jsou zde určité nedostatky eh, v oblasti odpovědnosti a demokratického dohledu a přeskumu a kontroly což bohužel začíná být eh, již zabudovanou součástí toho, jak EU jako celek funguje. Proto musíme věnovat zvýšenou pozornost této věci, problematice odpovědnosti a také tomu, jaká by mohla být role parlamentu v rámci monitorování hospodářské a měnové politiky. A ještě tedy k některým institucionálním záležitostem, které také ve svém stanovisku zmiňuji a činím zde určité návrhy. Uvádím například, že ECB eh, by měla zahájit proces sebehodnocení ve všech oblastech činnosti, zejména eh, pokud je o dopad eh, programu přizpůsobení v zemích eurozóny. A v neposlední řadě také uvádím, že by se ECB měla zabývat eh, malým počtem či, nedost, či absencí žen eh, v správní radě ECB. Podle mého toto eh, představuje naprosté ignorování genderové problematiky. Je to problém, který se opakuje, který přetrvává a je situace je naprosto v rozporu s návrhy Evropské komise, která se snaží eh, dostávat ženy také do významných hospodářských pozic. Takže tolik tedy mé podněty. Eh, budu se těšit na podněty od kolegů, možná navrhnou alternativy či doplnění mého návrhu stanoviska. Těším se tedy na vaše vystoupení, samozřejmě si zaznamenám na vaše podněty a projednám je protože myslím si, že roli ECB je skutečně třeba nově pojmout vzhledem k aktuální situaci. Děkuji mnohokrát. Eldiko, prosím, nyní jste na řadě vy. Chci poděkovat zpravodajce, respektive navrhovatelce, za její práci. Rád bych se dotkl, dotkla pardon, eh, těch čtyř hlavních problémů nastíněných ve zprávě, ale nejprve ještě pár slov obecně. Eh, celkově myslím, že toto stanovisko má deskriptivní povahu. Eh, dost dobře nestanoví nějaká doporučení, návrhy, pobídky. Samozřejmě eh, je pravda, že situace v souvislosti s mandátem z ECB se v posledních letech výrazně proměnila. Ehm, navrhovatelka řekla, že ECB nejprve dvakrát zvýšila úrokové sazby a poté dvakrát snížila. To je sice pravda, ale zde v parlamentu bychom se měli zaměřit na to, proč k tomu došlo. A proč eh, to bylo odůvodněné, jaké byly dopady těchto změn v úrokových sazbách. Měli bychom eh, také se zaměřit na analýzu dopadů a na tomto základě poté můžeme učinit doporučení. Soukromé úvěry, soukromé úvěrování klesá nepochybně. Jak tedy budeme řešit eh, dlouhodobě krizi? Eh, jakým způsobem zaručí ECB cenovou stabilitu? Měli bychom se zabývat především důvody, proč eh, dochází k takovémuto vývoji. Pokud je o státní dluh, ten také, vládní dluh, ten také stoupá. Měli bychom mít eh, zaveden systém, kdy, který nám signalizuje navýšení či poklesy eh, vládního dluhu. A ještě poslední poznámka ode mne. Pokud je o vysvětlující prohlášení, Eh, místo udržení inflace pod kontrolou se zdá, že nyní tvorba pracovních míst je v popředí činnosti ECB. Eh, to by mohlo být pravdou, kdybychom měli sociální unii, ale EU vznikla na hospodářském základě. A pro, proto by možná stal za úvahu jiný přístup. Já chápu, odkud se berou tato slova navrhovatelky, a také spochybňovat demokratickou legitimitu je, myslím, přemrštěné. ECB byla ustavena na základě smlouvy, její mandát je regulován na základě smlouvy, která byla ratifikována všemi členskými státy a proto už z povahy věci je tato instituce legitimní. A další rozšiřování jejího mandátu, to je věc, u které můžeme eh, klást určité otázky. Nyní pokud je o měnovou politiku, zpravodajka, navrhovatelka, promiňte, eh, uvádí, že nárůst inflace v roce 2011 eh, byl dán především nárůstem cen energií. Eh, to je pravda, ale pokud existuje takovéto pojitko mezi inflací a cenami energií, pak jaké je řešení do budoucna? Jak bychom měli postupovat? Jak bychom měli vytvářet protiváhu? Protože ceny energií nebudou stagnovat, ale naopak se budou dále zvyšovat stejně jako v plynulých eh, několika měsících. Dále negativní úroková sazba, to je, myslím, opět eh, přehnané. Eh, vyřeším to s navrhovatelkou bilaterálně. U bodu 13 se hovoří o nečinnosti ECB, pokud je o přeprogramování dluhu, ale mm, Toto nepatří k úkolům ECB. Zpráva hovoří o výrazných eh, ziscích ECB eh, e v rámci eh, programu pro trhy s cenými papíry, že to bylo dáno nadměrnou likviditou. Dále pokud je o část věnovanou bankovní unii, Otázka stínového bankovního systému je zde nastolována, ale v této věci jsme již vypracovávali zprávu, která eh, projednávala, eh, eh, pojímala detaily tohoto aspektu a budeme s tím zabývat, zabývat i v budoucnu, takže myslím, že toto nepatří do tohoto konkrétního stanoviska. Dále pokud je o problémy s nitrostátními mechanismy financování, myslím si, že je jedině správné, že banky působí především na vnitrostátní úrovni a proto také eh, musíme mít eh, mechanismy vnitrostátního dohledu a vnitrostátního financování. To vnitrostátní úroveň je třeba zachovat i v rámci té nově zaváděné architektury dohledu, protože ECB jednoduše nemůže mít komplexní představu o 27 samostatných odlišných systémem, systémech bez místních znalostí a poznatků eh, orgánů, vnitrostátních orgánů dohledu. Dále pokud je o kapitolu věnovanou institucionálním záležitostem, navrhovatelka volá po sebekritice. To je otázka spíše morální než eh, ekonomická. Co bychom opravdu potřebovali, je analýza dopadů, hodnocení dopadů. To by bylo mnohem užitečnější než nějaká sebekritika. Dále, zda bychom měli žádat změnu smlouvy, tak aby ECB spadala pod přímý dohled Evropského parlamentu. No, to je téma k diskusi, ale určitě by parlament měl schvalovat eh, každoroční cíle ECB. To bychom určitě měli provádět. Tak to je možná nový prvek, který bych eh, ráda vnesla do této diskuse. Nová role, změna role ECB, Jo, to je třeba projednat s komisí a sekretariátem. A do budoucna bychom možná mohli, mohli vypracovat stanoviska, která nebudou eh, ex post následnou analýzou situace, jejím popisem, ale budou spíše pohlížet do budoucna, zaměřovat se na to, jak může ECB naplňovat svůj mandát a jak také eh, měnová politika rozhodování ECB eh, můžeme analyzovat a chápat. Dále měnový dialog s prezidentem ECB, eh, to je eh, věc, která má svůj pravidelný rámec, ale myslím si, že není dostatečně efektivní ani konstruktivní eh, v současné podobě. Naše návrhy a požadavky nebývají reflektovány, takže v podstatě tento měnový dialog je irrelevantní dnes. Výroční zpráva o ECB e je velmi obsahý dokument, ale jako ve všech e, výročních zprávách by tam e, měla být ještě závěrečná kapitola, která se zamýšlí nad nadcházejícím rokem, a hovoří o plánovaných změnách a nových trendech či novém vývoji, který se očekává. Tady jde o zprávu či o stanovisko ex post takže se pouze ohlížíme eh, do minulosti, namísto toho, abychom eh, také pomyšleli na budoucnost. Takže to bych možná doporučila do budoucna, takovýto přístup. Tolik tady hlavní věci, které se objeví v mých pozněvacích návrzích. Chci poděkovat zpravodajce za její vynikající práci a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Huang Nekok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se s velkým zájmem pročetl stanovisko Marisy Matias eh, k ECB v roce 2011 a mohu se eh, z velké části připojit k její diagnoze. Navrhovatelka upozorňuje na nekonsistentnosti v měnové politice v roce 2011 a především poukazuje na eh, diskutabilní povahu eh, zvyšování úrokových sazeb v první části roku, eh, zvýšení úrokových sazeb, které přispělo k tomu, že se zbrzdilo váhavé oživování ekonomiky. Dále využívání nekonvenčních nástrojů a úrokové sazby v druhé půli roku uh, už pomáhaly ekonomice více, ale můžeme spolu s paní Matias říci, že eh, škoda již byla napáchána předtím. Eh, dále musím říci, že názor navrhovatelky se v čem shoduje s názorem mé politické skupiny, zejména pokud jde o některé rozpory, na které upozorňuje navrhovatelka v působení ECB, tedy například rozpor mezi tím morálním bojem, jak se proti vládním dluhům, ale nikoli proti bankovnímu dluhu. Dále eh, stanovený cíl podpořit eh, křehkou ekonomiku eurozóny eh, versus masivní zisky ECB na úkor vlád státu eurozóny či, či státních pokladen. Dále rozpor v tom, že se tvrdí, že se mají podpořit státy, a podporují se banky. Dále, že členské státy Eh, údajně diktují eh, ECB její rozhodnutí, ale ECB poté eh, ovlivňuje rozhodnutí vlád některých států, ještě toto jí nepřísluší. Dále optimálnost měnové politiky v eurozóně, která je postižena výraznými makroekonomickými rozdíly. Tato analýza se shoduje s naší vlastní analýzou. Jak tedy doplnit eh, zprávu a řízení hospodářské měnové unie, jak eh, konečně eh, zavést efektivní politický mix měnové a rozpočtové politiky, jak na úrovni eurozóny, tak v jednotlivých ve všech členských státech. V tomto ohledu, pokud by měnová politika dokázala nastavit do nekonečna nízké úrokové sazby, mohli bychom říci, že poptávka po úvěrech je nízká a to souvisí eh, s nízkou investiční činností dnes v Evropě obecně. A můžeme eh, si klást otázku, za takovýchto podmínek eh, je v zájmu Unie možná se zbavit té rozpočtové úsporné politiky jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, ale to by možná bylo přinutem jiné zprávy. Musím říci, že toto, navrho, to, to, to stanovisko přichází v důležitý okamžik a jménem eh, eh, socialistické skupiny tady jsem chtěl eh, nadnést ještě některé tyto podněty na doplnění stanoviska. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Ramon Trevosavasers. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi několik komentářů ke zprávě Marisy Matias. Jednak s některými věcmi souhlasím, například s tím, co říkáme o monetární politice. Souhlasím s paní zpravodajkou, že máme problémy s tím, že se peníze zapůjčené nedostávají k malým a středním podnikům v některých zemích. Je to zejména v zemích, kde velkým, velkým, velkou měrou čerpáme programy, eh, které máme k dispozici. Takže bychom dále do budoucna chtěli větší kondicionalitu, pakliže mm, centrální banka má malým a středním podnikům poskytovat pomoc. Eh, My jsme přesvědčeni o tom, že jeden z předpokladů boje s krizí je obnovit eh, tok půjček malým a středně velkým podnikům. Takže s tím souhlasíme. Není to tak, že bychom nesouhlasili s tím, co zpravodajka uvádí o bankovní unii. E, samozřejmě názorů na to máme e, mnoho, e, představíme vám je samozřejmě, ale principiálně si nemyslím, že byste neměla pravdu v tom, co říkáte o bankovní unii, o těch protikladech a rozporech, které se zde objevují. Pak Eh, samozřejmě u nás vyvolává pochybnosti fakt, že eh, v zastupitelských orgánech ECB chybí ženy. Eh, takže celkově vzato je zde mnoho bodů, kde zpravodajku podporujeme. Ovšem jsou zde některé výrazy, které se nám nelíbí. Například, když mluvíme o úsporách, tak v tomto bodě například nesouhlasíme. Já osobně nesouhlasím. Já jsem ze Španělska, kde letos budeme mít veřejný deficit téměř 9%. To už je čtvrtý rok v řadě, kdy budeme mít e, deficit veřejných prostředků mezi 8 až 10%, takže vlastně zatím úspory ve Španělsku vlastně nemáme. Eh, fakt je, že rozprava s ostatními zpravodaji bude jistě velmi živá. Ovšem já nevím, jestli stanovisko socialistů bude stejné nebo podobné stanovisku eh, zpravodajky, protože když Martin Schulz loni v březnu, v březnu přijel do Barcelony, tak probíhaly různé veřejné debaty s ním. Já jsem se ho zeptal na to, co by řekl sám Martin Schulz k, to, eh, k významu úspor a deficitu veřejných rozpočtů a on řekl, že je pro vyrovnaný rozpočet jako pro předpoklad eh, prezervace veřejných služeb v dlouhodobém horizontu. Minulý týden se o tom ve výboru Ekon rovněž hovořilo. Mně se moc líbí přístup bývalého premiéra Švédska Gorana Parsona, se kterým jsem se setkal eh, na půdě parlamentu vlastně několikrát, protože on je šéfem think tanku na, ohled, eh, na téma lesnické politiky v Evropě. Eh, on mi řekl, jak řešil švédskou krizi v roce 94. Za jeden rok stáhl deficit málem eh, téměř o 10% HDP. To bylo v prvním roce. A o dva roky později pak začal samotný hospodářský rozvoj a obnova Nevím tedy, zda vaše frakce bude přesně sledovat nějaké ideologické znovuzrození takovéto myšlenky, každopádně o tom budeme hovořit. Spravodajka rovněž hovoří o úsporách jakožto hlavním příčině Eh, neudržitelnosti. Já si myslím, že eh, jádrem této krize je špatná politika, špatní politici. Jsou země, které ztratili důvěryhodnost, jsou země, které lhaly o veřejných statistikách, o úředních oficiálních statistikách, které posílali Evropské unii a to je velký problém. A rozhodně nelze říct, že tento nedostatek důvěry způsobila ECB. To tak vůbec přece není. Každopádně tedy eh, představíme pozměňovací návrhy, protože, jak říkám, jsou zde věci, se kterými nesouhlasíme, například angažovanost ECB a důvody hospodářské krize. No a to je vlastně všechno. Eh, představíme pozměňovací návrhy, rozprava bude jistě velmi zajímavá. Děkuji za pozornost. Děkuji. Eh, zde někdo, kdo by zastoupil Svena, skupinu zelených? Pokud ne, ne, ještě tedy se hlásí paní Eva Žoli. Máte slovo. Já vám bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Marisa Matias. Děkuji za vypracování návrhu této zprávy. Hm, my jsme velice aktivně přispívali eh, do, při přípravě, abychom eh, nakonec dospěli k určitému kompromisu, který bude um, pro většinu. Je zde řada bodů, které se vlastně týkají ehm, minulé politiky eh, banky ECB ale zabí, ty, jsou zde určité body, které se také zabývají dalším vývojem a kontextem Evropské centrální banky. Co se týče tedy toho retrospektivního pohledu, tak se domníváme, že určité oblasti, které popisují politiku ECB v roce 2011 a zejména mm, prosincové události, je odstavec 6. A tam si myslíme, že je dobré ještě více podtrhnout význam podmíněnosti. Myslíme si totiž, že to je velice důležité. Možná bychom tam také mohli třeba uvést příklad Bank of England, která společně s britským ministerstvem financí také zlepšila přístup k likviditě, ale bylo to založené na podmíněnosti, což také tedy zlepšilo celkově přístup eh, malých a středních podniků k financování, to bychom tam v té zprávě mohli také zmínit. V roce 2011 se Evropská centrální banka také účastnila různých eh, eh, programů v členských zemích a myslíme si, že to možná mohlo vést k určitému konfliktu zájmů a myslíme si, že o tom ta zpráva příliš nehovoří a mělo by to, by to tam být uvedeno a měli bychom to ještě analyzovat. Když se podíváme na zprávy za poslední dva roky, tak je ještě zapotřebí e, volat po větší e, transparentnosti v ECB, zejména co se týče také e, uvolnění likvidity pro Národní centrální banky. Je také důležitá transparentnost při, eh, v té hierarchii pracovních míst v ECB. Pak jsou zde ještě již dlouhodobé eh, žádosti na to, aby eh, řídící rada ECB zveřejňovala zápisy ze svých schůzí. Měli bychom se rovněž podívat na úlohu ECB v budoucím systému Evropské hospodářské a měnové unie. Potřebujeme také posílit mm, nástroj demokratické kontroly. Jménem Zelený chci říci, že rádi předložíme pozměňovací návrhy a také se zúčastníme dalších diskusí nad eh, touto zprávou paní Marisy Matias. <clears throat> Velice děkuji. Eh, mám velké pokušení eh, vám říci, že ta operace, o které jste hovořili, operace Evropské, pardon, Bank of England, a kterou dělala společně s britským ministerstvem financí. To je něco, co bychom tam také rádi e, vlastně navrhli ECB. E Stále ještě si však nejsme jistí, zda mm, je to možné. Ještě má slovo Dirk, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, já nechci hovořit o tom tématu Bank of England. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Matyjes za návrh zprávy. Sdílím její obavy, které se týkají nadměrné likvidity, kterou jsme v roce 2011 zaznamenali. Také souhlasím, že dlouhodobé eh, refinanční operace eh, nedokázaly vyřešit problémy, to znamená posílit možnosti financování domácností a malých a středních podniků. ECB eh, e usilovala o dlouhodobou stabilitu, ale ta však netrvala dlouho. Myslím si, že co se týče navrhu zpravodajky, o úloze ECB řešit hospodářskou krizi, tak mám opačný názor než paní Matias. Já chci varovat před nestandardními opatřeními, jako je kvantitativní uvolňování. Máme zde program pro trhy s cenými papíry a teď máme program pro transakce. ECB však začíná vlastně být oslabována protože to měla být původně banka, která se bude soustředit pouze na stabilitu cen. ECB zachází mnohem dále, než její mandát dovoluje. Má nyní politickou úlohu, zabývá se otázkou vládních e, státních deficitů. Myslím si, že si musíme uvědomit to, jaké to sebou nese rizika, zejména riziko morálního hazardu. Také ještě musíme stále zdůrazňovat, že e, bilance ECB jsou tedy dost v potížích. Evropská ECB se vlastně stala takovou tak špatnou bankou, která má sama problémy. A já si myslím, že bychom se měli k ECB stavět spíše kriticky. V tomto duchu také předložím několik pozměňovacích návrhů a budu spolupracovat v konstruktivním duchu na přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji. <clears throat> Ještě pan Tomas Mann. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Eh, chci poděkovat paní Matias za zprávu. Kolegové už eh, říkali, že to je zpráva velmi dobrá, já s tím souhlasím. Já si myslím, že eh, není možné říci, že by paní Matias nezaujala správný přístup zmínila několik věcí, které jsou dosti rozproplné, například bankovní unie od 20 do 23. Musíme zajistit, že ta bankovní unie bude fungovat. Ale kdo za to bude odpovědný? Náš úkol přece není udržovat při životě banky, které si to nezasnouží. Naším úkolem je mít systém financování, se kterým budou podniky souhlasit, na kterém budou podniky participovat a který budou schvalovat i spotřebitelé. A my Eh, si myslím, je eh, naším úkolem, že musíme sledovat i systém stínového bankovnictví, který musíme kontrolovat. Teď je otázka, co je hlavním problémem. Zda, se, zda je to to, že máme 60 tisíc bank, nebo zda to jsou ty velké banky, které působí celosvětově. A je otázka, zda by centrální banka měla nad těmito, dohledy, eh, nad těmito bankla, bankami mít dohled. Problém je, e, že je zkrátka potřeba zajistit, že různé banky mají různé úkoly. A právě toto oddělení pravomocí je ten problém. Je potřeba angažovat i národní instituce, například instituce na bankovní kontrolu v Německu. Ta už je připravena se v tomto ohledu angažovat. A právě v tomto se například odlišuji od paní zpravodajky co do názoru. Nebo e, příležitosti pro instituce, nebo kritické sebehodnocení, já si myslím, že to je skutečně málo. Já si myslím, že je potřeba jednoznačně se podívat na to, co byl dobrý nápad, co bylo úspěšné, co úspěšné nebylo a na co se musíme zaměřit. Samozřejmě ne každý z nás souhlasí se vším, co dělá ECB. Například dlouhodobé státní půjčky e, pochybným státům. To je samozřejmě otázka. Já si myslím, že by takové úvěry například měly být pevně navázány na podmínky, že by ty peníze se měly jednoznačně vracet. To přece není sypání peněz do nějaké černé díry. A e, opět to je stanovisko, ve kterém se odkláním od paní zpravodajky. A kromě toho, mezi členskými státy samozřejmě máme makroekonomické rozdíly, to je jasné, ale na něčem jsme se shodli. Evropský semestr, koordinace, kooperace a jasně předem řečení toho, jakým způsobem se budou stavět naše rozpočty. A já si myslím, že v této hře hraje Evropská centrální banka naprosto zásadní roli. A jako poslední bych rád podpořil vaši pozici, paní kolegyně. Ehm já si myslím, že by bylo prima, kdybychom v nějaké budoucí zprávě ECB viděli i výhled do budoucna. Jaké možnosti centrální banka má, kam se bude dále ubírat, jakým způsobem může institucionalizovat další opatření, jakým způsobem na tom může pracovat do budoucna. Přece ECB e, zaměstnává spoustu lidí, kteří se orientují na budoucnost. Nejde jenom o takové hráče jako Goldman Sachs. Já si myslím, že i ECB může stanovovat jasnou vizi pro budoucnost a já si myslím, že eh, by bylo na místě pohovořit si o tom, zda se jedná o monetární dialog, to znamená něco pro náš výbor, a nebo zda se jedná o téma, které se bude muset diskutovat jinde. Každopádně tu diskusi potřebujeme. Děkuji. Děkuji. Astrid. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodajce za odvedenou práci. Nicméně nemohu jí pogratulovat, alespoň ne u některých těch věcí, které uvádí ve své zprávě, protože eh, já myslím, že často, řekněme, pálí na špatný cíl, abych tak řekla. Eh, nebudu teď tu zprávu kritizovat dopodrobna, příležitost bude pro podání pozměňovacích návrhů, které samozřejmě podáme. Ovšem dovolte mi jednu poznámku u čísla, u odstavce 27, eh, zpravodajka zmiňuje nedostatek žen v správní radě ECB. Eh, e A podle ní to znamená nedostatek obav eh, nedostatek zájmu o rovnost v tomto orgánu. Já si myslím, že je nutno říci, že tato rada je složena z guvernérů národních bank jednotlivých členských států. Takže jsou to členské státy, nikoli v Evropská unie a už vůbec ne Evropská centrální banka, kdo tyto lidi vybírá. Pakliže tam chceme více žen, je potřeba jednat na národní úrovni. Já jsem se právě doslechla s chodou okolností, paní předsedkyně, že eh, že vy sama byste se ráda stala guvernérkou Bank of England, což je skutečně velmi dobrá zpráva. Samozřejmě eh, je potřeba takovéto informace eh, považovat samozřejmě za důvěrné, že ano, v příštích několika měsících, Každopádně bychom nechtěli, abyste svou pozici v tomto výboru používala na podporu své kandidatury, ale to vy jistě všechno znáte, jak to funguje. Jednoznačně si myslím, že ta zpráva, o které teď hovoříme, by však měla říkat něco jiného o kvótách, eh, které zmiňovala paní Redingová. Ta vůbec nenavrhovala kvóta, kvóty pro, eh, pro ředitele nebo pro správní orgány eh, firem obchodovaných na burze. Jde o dozorčí orgány, kde paní Redingová požaduje rovnost. Respektive rovné zastoupení mužů a žen. Samozřejmě v různých členských státech máme různé firemní právo. Máme zde rozdíl mezi severem a jihem Evropy, a e, máme zde e, různé e, jiné, různé jiné systémy, kromě systému takzvaného kod Napoleon, který vychází z francouzské historie. Takže, jak říkám, je potřeba v první řadě vědět, na koho máme mířit, abych se vrátila k své úvodní metafoře. Pokud jsem správně pochopila, tak paní zpravodajka řekla, že je potřeba přeskoumat eh, roli ECB. Ovšem, já eh, chci zdůraznit a připomenout, že role je přesně stanovena ve smlouvách a rozhodně si nemyslím, že bychom nějakým způsobem měli zasahovat do nezávislosti této banky. Myslím si, že máme starostí i tak dost. Takže my bychom měli problém potvrdit některé z návrhů v těchto zprávě. Děkuji. Sofie, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat navrhovatelce. Chci se připojit k tomu, co eh, řekl náš stínový zpravodaj, který je v této věci kompetentnější než já, ale já bych ráda řekla dvě věci. Za prvé, myslím, že je třeba přece jen zmínit trojku. A co je činěno ze strany trojky. To přece jenom zásadní inovace, má to velké dopady pro některé eh, státy, a toto bych tady ráda doplnila, takže tímto říkám navrhovatelce, že v této věci určitě dalších předložím poznací návrhy. E, jinak e, zcela podporuji to, že je e, zmiňována pokud možno diverzifikace reprezentace v, ve správní radě. Je to důležitější v roce 2011. Máme zvolené sekretáře paní Gudrun Teperel a tato instituce působí ve shodě s principy Evropské unie, takže by mi to připadalo logické eh, s tím, co, s tím, jak vystupujeme jinde a doufám, že to ve zprávě zůstane. Děkuji. Děkuji, nevidím, že by se ještě někdo jiný hlásil. Maris, takže Mariso, prosím, pokud chcete stručně schrnout diskusy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. nestihnu zareagovat na eh, všechno, co zaznělo, ale chci všem poděkovat za jejich slova. Byla to velmi zajímavá diskuse a zdá se mi, zdá se mi z této diskuse jasně vyplývat, že je více věcí, na kterých se shodneme, než těch, na kterých se neschodneme, takže jistě můžeme posunout dále to, v čem panuje schoda, například eh, mandát banky. Ne, Všichni souhlasí, někteří říkají, že je třeba přistoupit k přeskou mandátu, eh, nově vyjednat, dále také stanovení podmínek A pokud je úvěry malým a středně velkým podnikům, eh, že by toto mělo být také eh, financováno centrální bankou, to je ECB, Eh, na toto téma bychom také měli pamatovat. Dále, pokud je o analýzu a dopady do budoucna, eh, k tomu také zaznělo mnoho věcí od kolegů, eh, takže abych se vrátila nebo uvedla některé sama. Například nejasnost, pokud je o důvody Eh, změn, zvýšení zejména úrokových sazeb a dopadů této věci v roce 2011. Tady jde o poho, pouze o jaksi, zmínku, kde eh, chci říci, že jednak samozřejmě eh, každé stanovisko má daný omezený prostor, možná všichni budeme předkládat poznací návrhy, ale myslím si, že je nicméně jasné, že některé dopady na navýšení rokových sazeb ze strany ECB v roce 2011 znamenaly Eh, tedy mohlo to představovat překážky pro ty subjekty, kde se vyskytovaly známky oživení a proto je nechceme vytvářet, eh, netvářet eh, překážky, takže třeba sladit nároky na nebo požadavky na sazbu eura a také potřebu oživení hospodářství. Dále pokud je bod 13, možná není vhodné to takto formulovat, jak někdo říkal, ale ECB sama uvádí, že hlavní nárůst v jejich příjmech se pojil s programem e, trhu s cenými papíry. ECB to už sama uvádí ve své zprávě, takže e, z toho bychom také měli vít a samozřejmě bude třeba se tomu věnovat ještě hlouběji. A ještě možná jedno, dvě postscriptum. Za prvé, k tomu pojitku mezi cenami energií a tak dále. Tady, tady máme na jedné straně eh, navýšení cen energií a dále úrokové sazby. Já si myslím, že toto by nebyla příliš plodná diskuse. Když se podíváme na jednotlivé mechanismy, jsou zde mechanismy dohledu, a zejména tedy vnitrostátní přístupy k řešení krize. Já jsem otevřená tomuto tématu. A myslím si, že toto jsou tedy vlastně ty nejdůležitější body vzešlé z diskuse. Ale možná bych ještě doplnila, že je třeba vést seriózní debatu o o cenové nestálosti a o tom, že jde o prioritu eh, zachovat cenovou stabilitu. Nevím, za to přineslo prospěch evropské ekonomice, ale to teď ponechme stranou. Není eh, genderová rovnost. Skutečnost, že eh, v radě ECB nejsou žádné ženy, to ještě to nám nějak nebrání v tom, abychom toto téma znovu nastolovali a snažili se ho uvádět všude tam, kde je to možné. Pokud o některé další poznámky kolegu, myslím, že někde se pouze lišíme v terminologii. Hodnocení dopadů to je určitě třeba provést eh, a provedeno možná nebylo, takže ať už to nazveme jakkoliv, je třeba o tom hovořit. Dále um, úsporná opatření. Eh, opět někde se lišíme v terminologii a je to velmi složité téma. Veřejné účty a oživení, tím se také musíme zabývat. Španělsko určitě zažívá recesi, situace je náročná. Ale o těchto věcech musíme hovořit. Jsem tady eh, připravená k diskuzi, otevřená diskusi se všemi kolegy o těchto věcech i případně dalších, se kterými ještě přijdou. A souhlasím s některými změnami, které jsme již vyjednali. Myslím si, že toto představuje dobrý základ pro eh, další práci. Patrně ne všichni budou úplně nakonec spokojeni s výsledným návrhem, ale budu se snažit eh, do toho zahrnout názor eh, co možná všech ECB. Sehrává, bude sehrávat ústřední roli, takže eh, musíme mezi sebou dospět k nějaké dohodě. Trojka a další instituce, které vstupují do adostačního mechanismu, začínají také sehrávat stále více ústřední roli. To je realita, kterou není možné ignorovat. Takže musíme se dobrat nějakého společného přístupu k této věci. Děkuji, budu se těšit na pozněcí návrhy. Děkuji mnohokrát. Termín pro poznací návrhy je 25. října. Projednání poznacích návrhů 11. listopadu hlasování v našem výboru 21. ledna s tím, že by to mělo jít do plena v únoru. Děkuji. A nyní bod číslo 7, tedy hlasování o zprávě směrem ke skutečné hospodářské měnové unii. Počkám, až všichni budou mít po ruce hlasovací seznamy a budou připraveni. Máte-li své hlasovací karty, vložte je prosím do hlasovacího zařízení. Jak jistě víte, mohlo být o dosti složité hlasování, ale mohlo by to také být nakonec velmi jednoduché. Máme zde mnoho poznacích návrhů a také od výboru, které poskytly stanoviska. Jde o legislativní zprávu z vlastního podnětu, to znamená, že tam máme, že tam máme odkazy, body odůvodnění, eh, samotné, samotný text a také přílohu s, eh, s podrobnými doporučeními a eh, někde se to bude týkat tedy více do částí zprávy. Takže například u bloku 3, 4, 5 a 6 to se týká bodu odvodění i samotného textu. E, pokud nějaký kompromis odpadne, pak e, e, budeme muset nalézt všechny ty pozněcí návrhy k příslušným částem zprávy. Dále AFKO má k něčemu výlučnou pravomoc, tak tam to musíme automaticky odhlasovat v rámci toho příslušného bloku ne, nepadly žádné žádosti o dílčí hlasování eh, k textům eh, z výboru AFKO. V některých případech eh, je návrh z AFKO doplněním našeho, našeho textu, nikoli nahradou, a také do, se tam objevují některá rozpočtová témata, která přísluší výboru pro rozpočet. Já jsem se již před dlouhým časem dohodla s předsedou tohoto výboru, že k tomu bude přistupovat podle článku 50 jednacího řádu, nebo jako by se to řídilo článkem 50, protože nebyl často znovu vše vyjednat. Eh, takže opět tam eh, to vše budu považovat automaticky za přijaté v rámci příslušného bloku, až budeme o daném bloku hlasovat. Eh, myslím, že všichni o tom byli informováni, alespoň koordinátoři a stínoví zpravodajové ano a nikdo nevznesl námitku. Chceme se nejprve oskoušet hlasovací zařízení? <laughs> Hlasujte, prosím. Provádíme zkušební hlasování. Ještě jeden hlas chybí. Hlasovali všichni, 38 hlasů. Jsme připraveni? Co to? Okay, uh, Dobrá, takže jsme-li všichni připraveni. První hlasování se týká eh, kompromisního bloku číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní tedy AFKO 36. Kdo je a AVKO 36. Čekám. Jean Pole, je to v pořádku. kde je pro? AVKO 36 proti. Zdrželi se. Přijato. Dále to bylo 36. Je to na konci, dole na straně číslo 3, možná na straně 4, záleží, záleží na tom, jak to máte stránkováno. Ale zpravodaj byl pro. A bylo to, zpravodajka byla pro a je to přijato. Nyní AFKO 39. AFKO 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Měli bychom si to, myslím, ověřit, jak nám ta čísla vycházejí. We've got one too many... V SAD máme o jednoho více. Děkuji. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato 21 ku 18. Avko 42 je pro. Proti. Zdrželi se. Tak to bylo, to bylo myslím, to 21, ta většina 21 pro 19 proti. Opět, takže Avko 42 není, kdo je pro? O nic se nehlasujeme ta z nějakého důvodu to vše pokryto v bloku 6, mi zde sdělují. To byla změna na poslední chvíli. AVKO 41 už je obsaženo v bloku 6, takže není AVKO 42. Promiňte, paní předsedkyně, já nesouhlasím. AVKO 42 podle mého není obsaženo v bloku 6. Máme to na hlasovacím seznamu a tak také máme hlasovat. Není tam eh, v tom usnesení jediný ostavec, který by říkal to tež, takže to nemůže být eh, to není z hlasování. Ehm, ponecháme na spravedlice, aby to ověřila. You should have voted in a different order. You cannot pre-cope the IIA on the this is the IIA. We, we win the IIA better in the resolutions. President, if I may, yeah. This is covered by... Paní předsedkyně, dovolíte-li, toto je pokryto v doporučeních v každém případě. Jde o doporučení 4.3 o rostoucí roli eh, parlamentu a parlamentní spolupráce v kontextu evropského semestru. Eh, aby se to nezdvojovalo, tak eh, proto eh, si myslím, že to sekretariát dal pod ten blok číslo 6. A chcete, abychom o tom hlasovali samostatně? Je jedno, pokud se to objeví dvakrát. Můžeme o tom hlasovat samostatně, pak to bude v úvodních ustanoveních a poté to potvrdíme ještě v doporučení. nebo potvrzujeme ještě v doporučení. Prosím, já bych řekl, že něco jiného, to je něco jiného, protože usnesení, eh, tam máme obecnou úvahu o potřebě demokratické legitimity eh, některých složek hospodářského řízení a zprávy, zatímco doporučení v příloze to je specifický požadavek po legislativním aktu. To jsou tedy dvě různé věci. Může to být zamítnuto, může to být schváleno, ale nemůžeme o tom nehlasovat, protože to není to tež. Budeme o tom hlasovat, už jsme se dohodli. Takže budeme hlasovat o návrhu AVKO 41. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že máme stejný výsledek, stejnou většinu, 21 ku 19, ale ověříme se to. Máme o jednoho více nyní, ale jeden ještě dorazil, takže 20 ku 18. To bylo přijato. Dále AFKO 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. AFKO 48, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní blok číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si to ověřit? No dobrá, tak ověříme. Kompromisní blok číslo 2. Přijato 28 k 11. Nyní výbor pro zaměstnanost eh, a to máme na straně 12, nebo tam někde. Na straně 13. Takže employment A, já to mám na straně 13 ve svém hlasovacím seznamu. Máte to už všichni? Je to ano, eh, za koncem bloku číslo 2. Takže kdo je pro? Mají to všichni proti? Zdrželi se? Přijato. Employment B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl C. Prosím. Zkuste stranu 13. Stojí tam end of block 2, konec bloku číslo 2. Máte to všichni? Stojí tam na konci tedy bloku číslo 2, stojí end of block 2. Well, that's beside the point. Have you found moment? To je jedno, ale už jste to našli? Našli, dobré. Takže nyní jsme u MPC. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample D, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample E, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample I, kdo je pro, Proti? Zdrželi se to? Ověřím, ano. Trošku mi chybí ruce, musím říci. Takže Ample I. E. Hlasovali všichni? Ještě dva hlasy scházejí, ještě jeden. Konec hlasování, děkuji. Zamítnuto 15 pro 24 proti. Ample K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Ample L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Ample M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Ample N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Ample O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Ample P. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, empl Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, empl R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní eh, blok číslo 3, kompromisní blok 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže nyní se přesuneme k AFKu 8, což je na straně Dobrá, já jsem to našla na straně 25. Musíte se pohnout, posunout o hodný kus dále. Stojí tam konec bloku číslo 3, end of block 3. Máte to všichni? Takže není AVKO 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevidím, jak hlasovalo Alde, takže myslím, že přijato. Ověřme se to ale, protože nechci odhadovat. Ještě tři hlasy. Pokud chcete hlasovat, prosím nyní. Konec hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato 20 k 18. Nyní Budeme hlasovat o Ample U. Ano, takže Ample U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 408. Je to na té další stránce, vidíme, jak to Vicky hledá. 408. Pokud je to část dvě toho seznamu o dílčím hlasování. Takže pozměňovací návrh 408, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 409, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 410. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 411. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis blok 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď strana 5, kde je konec bloku 4 uvedeno a je zde ústní pozměňovací návrh, který jsem předložila já. Eh, jedná se o pozměňovací návrhy, které mají vnést více nezávislosti do Evropského statistického systému. Požádali mě o to Eurostat, eh, abych tam předložila ty pozměňovací návrhy, zpravodaj s nimi souhlasí. Eh, máte někdo připomínku nebo námitku? Ne, čili hlasujeme o ústní pozměňovací návrh předsedy 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále Chair Oral 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď je zde ústní pozměňovací návrh ALDE 1, ALDE Oral 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to bylo přijato, ale raději to ještě ověříme. ALDE ORL 1, ústní pozměňovací návrh jedna skupiny ALDE. Chtějí tam eh, dodat slova whereas European Treasury should be set up a tak dále. Což eh, vlastně trošku eh, je jaksi hodně mm, jsou to podobná slova, jako jsou v eh, závěrech zasedání rady. Takže 20 pro, 18 proti, přijato. Teď ALDE, ústní pozměňovací návrh 2 o společných, eh, kde pro, proti, zdrželi se. Ještě to ověříme, protože Takže zahajuji hlasování Alde Oral. Dvě. Ještě jeden musí hlasovat. Končím hlasování. Takže to je zamítnuto. Je to 20 k 20. Takže zamítnuto. Teď Ample V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ample 2V, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample X, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample Z, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample AA, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet C, buď C, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Avko, šest, Avko 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ne, předsedkyně eh, říká, že, že zde je chyba v tisku. Avko 16 je vlastně Avko 17, protože někdo rozeslal e-mail o této informaci. Mariane, je, vš- je to tak? Takže je to AFKO 17. Čili ten odkaz vlevo říká um, bod odvodnění CB malé b ten je správně. CBB. Eh, se říká o zapojení do rámce prostřednictvím eh, doložky o pružnosti na základě smlouvy o fungování Evropské unie a tak dále. Souhlasíme s ním všichni, čili kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď AVKO 18. Tady je další chyba. Je to CBC. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď AVKO 19. Kdo je pro? Proti? Při, zdrželi se? Přijato. AVKO 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to ověříme. Ověřujeme AVKO 10. Teď to vypadá, že máme 41 lidí. Ještě dva musí hlasovat. Končím hlasování. Máte poslední šanci odhlasovat. Zamítnuto. 16 pro, 21 proti. Zamítnuto. AVKO 11. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. vko 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. vko 13, pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to ještě ověříme, protože je to dost těsné. Ověřujeme AVKO 13. Hlasovali všichni, ještě jeden chybí, děkuji. Je to přijato 21 ku 20. Avko 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis blok 5. Kdo je pro? Ne. je tady, tady je dílčí hlasování. První, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čili teď se dostáváme na stranu 10, konec bloku 5. Jsou zde další dva návrhy předsedkyně. Ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A ústní pozměňovací návrh předsedkyně 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample AC, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample AF, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample AD, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample AE, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFKO 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to nejasné, čili ověříme to, ověřujeme AFKO 22. Ověřujeme AFKO 22. Ještě dva musí hlasovat. Končím hlasování. To je zamítnuto 20 k 20. Avko 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis blok 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď se dostaneme na konec bloku 6 a je zde Eh, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample AG, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Avko 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 32, pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď je část 3, toho seznamu pro dílčí hlasování, čili ta třetí část, tak o té už se tedy nemusí hlasovat. Takže nyní část čtyři a je zde kompromis blok, kompromisní blok čtyři. Ne, ne, ne, tak dostaneme se rovnou k bodem odvodnění ta první část byla už vlastně přijata, co by součást toho bloku 4, takže teď budget 2. Jste, víte všichni, kde se nalézáme? Jsme na straně 4. A je to návrh eh, výboru budget 2, kde je pro, proti. Zdrželi se přijato. Budget 4, 4, kde je pro, Tak ještě chvilku počkáme, než eh, se všichni najdou, kde se nacházíme. Takže jsou tam slova konec bloku 4, pak jsme hlasovali o návrhu badge 2 a teď máme badge 4. O tom návrhu e, rozpočtového výboru číslo 2 už jsme hlasovali, ale myslím si, že možná někteří se v tom trošku ztrácí. Takže ještě ověříme návrh rozpočtového výboru 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď badge 4, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis o tom hlasovat nebudeme, protože to už eh, jsme udělali, čili teď dotočíme dvě stránky a dostaneme se až na konec. Eh, takže vypadá to, že už jsme vlastně to všechno odhlasovali v rámci bloku 6. Teď se dostaneme až eh, úplně na poslední stranu, tam jsou slova konec bloku 6 a máme tam návrh rozpočtového výboru číslo 5, budget, 5, eh, budget 5, na poslední straně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď hlasujeme o celém textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování, budeme hlasovat elektronicky. Ještě tři hlasy chybí, jeden hlas ještě chybí. Končím hlasování. 32 pro, 7 proti a jeden se zdržel. Děkuji vám. Okay, Filip. Uh, chair, motion of order. Filip, prosím. Uh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Jedna procesní námitka? A ne, Marian jako první, nezlobte se. Ale prosím, kolegové, utište se, paní zpravodajka by chtěla ně, něco říct. Děkuji vám, paní předsedkyně. 32 hlasů pro, 7 proti, jeden se zdržel. Já si myslím, že to znamená, že máme daleko, eh, daleko sáhlou většinu u takto důležitého tématu, kde je celá řada faktorů, u kterých jsme se v minulosti vůbec nemohli shodnout. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům za spolupráci. My všichni jsme se podíleli na vytváření kompromisů, díky kterým jsme mohli nakonec předložit eh, Radě a komisi velice solidní dokument. Eh, ve finále, o co jde, jde o legislativní usnesení. Jinými slovy, Máme na komisi řadu otázek a očekáváme na jejich základě od nich, aby něco začali dělat. Jsem proto velice ráda za spolupráci, kterou mi kolegové poskytli. Je to velký kus odvedené práce, je dobře, že všichni jsme schopni trošičku ustoupit ze svých prvotních stanovisek. Díky tomu jsme eh, mohli složit velmi dobrý balík Eh, balík eh, kompromisů. Měli jsme více než 900 pozměňovacích návrhů, práce to bylo opravdu mnoho, takže děkuji ještě jednou všem, včetně sekretariátu. Eh, rozhodli jsme se stihnout tuto zprávu ještě před summitem 18. října, což bylo možné jenom díky každodenní, každovečerní, každovíkendové práci všech našich kolegů. Pokud vím, tak dokonce i e, tento víkend, minulý víkend, všichni spolupracovníci sekretariátu na tomto návrhu tvrdě pracovali. Díky tomu jsme to dnes mohli takto rychle odhlasovat. Chci ještě jednou z celého srdce poděkovat kolegům v sekretariátu, protože jsou to právě oni, kdo zajistil, že máme pro ostatní instituce připraveno takto solidní stanovisko a jsem přesvědčena, že ty ostatní instituce na základě našich návrhů budou také jednat. Jak víme, hospodářská monetární unie Eh, vytváří určité problémy. Za sebou už spoustu problémů máme, ale ještě nám zbývá obrovský kus cesty k eh, napravení důvěry našich spotřebitelů v Evropě. Já si myslím, že toto je významný příspěvek pro tuto naši snahu, snahu a jsem přesvědčena, že občané nás podpoří. Bez toho demokratického mandátu budeme bezmocní. Děkuji. Děkuji. Ještě si chce vzít slovo několik lidí. Nejprve stínový zpravodajové. Pane kolego, nezlobte se. Vy chcete jenom něco dodat? Aha. A ne, pardon, já jsem, mně nefungovala hlasovací kartička, ale nefungovala, já jsem chtěl hlasovat proti, tak si to prosím zapište, ano, ale kartička mi nezafungovala prostě. E, dobrá, děkuji, takže ještě jeden proti. Hm. Filip chtěl slovo. Děkuji. Procesní eh, poznámka, paní předsedkyně, tyto bloky kompromisních pozměňovacích návrhů mi znějí jako strukturované balíčky. A upřímně řečeno eh, bych vás chtěl eh, trošku varovat před dalším dalším legislativním vynálezem, což by byly bloky bloků kompromisních pozměňovacích návrhů. Ano, děkuji vám za tuto poznámku. Já jsem ten hlasovací seznam a pro mě to také bylo překvapení. Takže vám za to děkuji, Roberto, a pak uh, eh, Silvi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jako zpravodaj pro respektive navrhovatel stanoviska výboru AFKO. Chci poděkovat paní zpravodajce a chci poděkovat i vám, paní předsedkyně. Eh, faktem je, že spolupráce byla výborná. Eh, článek 50 se vždy neimplementuje snadno, nicméně tentokrát to šlo velmi hladce. Za to vám děkuji. Myslím si, že eh, budu mluvit i za ostatní stínové zpravodaje, když řeknu, že je dobře, že konečně parlament má text, který byl eh, kladně odhlasován mnoha členy výboru. Je velmi důležité, že tento text předložíme Evropské radě. Eh, Sophie, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci já chci eh, jasně říci, jak obdivuji paní zpravodajku, která stihla za asi deset dní nebo kolik zpracovat takové obrovské množství pozměňovacích návrhů. Nicméně musím říct, a eh, to není chyba zpravodajky. Eh, musím říct, že mi ten proces nepřipadá úplně, úplně uspokojivý, protože bylo tak málo času a tolik pozměňovacích návrhů na tak důležité téma, že ve finále jsme se vlastně nemohli vyjádřit tak, jak bychom sami chtěli, eh, pokud jde o ta nejšťavnatější místa eh, v tomto politickém návrhu. A upřímně řečeno je trošku frustrující, že na jednu stranu Evropská unie reaguje na krizi tak strašně pomalu, trvá to už více než tři roky. A za tu dobu se posouváme tempem přímo mravenčím a pak najednou máme jeden jediný týden na na eh, zvládnutí takto důležitého tématu, což nám znemožňuje zaujmout jakékoliv výraznější politické stanovisko, protože jsme vůbec neměli čas eh, debatovat o těch nejdůležitějších rozhodnutích. Eh, ještě jednou opakuji, že to není vina paní zpravodajky, ta udělala, co je v jejich silách, co bylo v jejich silách. Všichni byli velmi flexibilní, nicméně jenom jsem chtěla zmínit to, že mě tento postup dosti znepokojuje No, děkuji vám, eh, říká paní předsedkyně. Já si myslím, že asi každý z nás ehm, eh, shledal toto načasování jaksi zajímavé, ale je potřeba mít něco připraveno pro, ehm, pro radu. Máme ještě i plenárku, kde je možné se jakýmsi výraznějším způsobem vyjádřit, ale eh, určitě je lepší něco než nic, že ano, co jiného nám také zbývá. Hm. Liam, prosím, vás jsem asi přehledla předtím. Ano, já bych jenom rád poděkoval Marian a všem kolegům, kteří se účastnili této práce. Chci poděkovat za konstruktivní, odpovědnou atmosféru, v níž jsme všichni pracovali. Sofie eh, hovořila o eh, časových hutách, ale bylo nutné, aby se parlament vyjádřil, a to možná, co možná nejrazantněji ještě před zasedáním rady. Teď máme velmi silnou pozici a chci poděkovat zejména EPP za to, že přistoupila na to, že do toho, toho balíčku začleníme i sociální pakt, protože to poprvé, eh, kdy eh, se, ten, se takto jasně vyjádřujeme pro sociální pilíř eh, v rámci nebo vedle měnové hospodářské unie. Děkuji. Děkuji, mám tu ještě Tomase Mana a potom opět Bruna. Děkuji. Já jsem chtěl vlastně souhlasit s paní, s paní Intfeld, jak to je těžké. My teď máme tady takový, ehm, takové přeskakování mezi jednotlivými summity a my na to bohužel přistupujeme eh, na, na, na tuto hru a pak se dostáváme do takovéhoto vražedného tempa, jako jsme zažili právě teď. Děkujeme ti mnohokrát, Marian, za skvěle odvedenou práci. Já upřímně nevím, eh, jak ty, jak ty všechny jednotlivé návrhy dopadly, jestli tak dopadnout měly nebo ne. Je to skutečně šité velmi, velmi horkou jehlou, jak říkáně jak říkáme v Německu, eh, což samozřejmě nesouvisí s tím, jak pracuje Marian, ale souvisí to s tím, jak jsme tlačeni eh, do přílišné rychlosti, když zejména když rozhodujeme o velmi důležitých věcech pro naše občany. občany. A to se děje znovu a opět. Eh, děkuji ti ještě jednou, Marian, za odvedenou práci. Já si myslím, že do budoucna bychom to měli zvážit, jestli tento postup je skutečně to ideální. Werner, prosím. Děkuji. Já eh, chci také souhlasit s kolegy Infeld. Text byl zpracován skutečně velmi rychle, byl pouze v angličtině a, jak jste říkala, paní předsedkyně, musel být připraven před summitem. Ale upřímně řečeno, já jsem myslel, že o definitivním textu rozhoduje plenárka, nikoli výbor. Protože když je to takovýto text, který jsme si navíc nikdo z nás nemohli přečíst v rodném jazyce, tak to přece nemůže být podklad pro cokoliv. Takový text musí jistě do pléna a plénum bude teprve po samitu. Že je to tak? Ano, děkuji Svené. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci poděkovat Marian Tyson za odvedenou práci. To je, myslím, to nejdůležitější, co je potřeba říci. Pozměňovacích návrhů bylo mnoho a mně se zdá, jako by e, všechna tato témata byla pro nás najednou zase nová. A to mě překvapuje. My ta témata diskutujeme už několik let. A mnoho z nich už jsou naši staří známí, každý na ně má své stanovisko. A vlastně jenom díky tomu bylo možné tak rychle hlasovat. Kdyby to všechno bylo nové, kdybychom nic z toho neznali, tak by to bylo něco jiného, ale mně některé ty poznámky, nezlobte se, připadají, jako kdyby eurokrize zrovna začala a najednou jsme na ní začali reagovat, ale přece na tato témata už hlasujeme a diskutujeme velmi, velmi dlouho, takže trochu klidu, kolegové. Eh, z demokratické perspektivy však souhlasím s Wernerem Langenem. Musí to jít do pléna a tam se musí definitivně hlasovat. Nicméně výbor Ekon je místo, kde jsou odborníci na toto téma v Evropském parlamentu. A takto silná většina ještě ve spojení s výborem AFKO, který je také velice důležitý, je velmi podstatný signál. Chtěl bych upozornit na jednu věc. Když se podíváme na to, jak eh, se důležité témata, důležitá témata diskutují na zasedání rady, a to je bez jakéhokoliv jednání, bez jakéhokoliv času, v podstatě přes noc se skočí ke kompromisnímu textu, tak v porovnání s tím, že máme návrh zprávy, diskuse, pozměňovací návrhy, diskuse nad kompromisy, a je potřeba, abychom sami nerušili legitimitu naší vlastní role, protože když máme e, často několik týdnů čas e, udělat si stanovisko, na nějaké důležité rozhodnutí, tak to už není krizový management. A my jako parlament si zcela správně stěžujeme, že nás rada velice často autuje, eh, vystrčí nás úplně z hřiště, když se jedná o důležitá témata. Takže prosím, nekompromitujme legitimitu vlastní práce, kterou už několik týdnů budujeme. Mohu snad jedině poděkovat, Marian. Eh, děkuji všímám si s velkou úctou toho, jak rychle si schopná zpracovat takovéto gigantické množství pozměňovacích návrhů. Na příště vám jich eh, opět připravíme určitě celou řadu. Ano, takže to bylo jenom na ochutnávku toho, co nás ještě čeká. Jean-Paul má slovo. Nejprve chci samozřejmě i já poblahopřát Marian eh, k této obrovské práci, která jí vzala opravdu hodně času, kdy se hovoří o práci dnem i noci, jak myslím, že tady je to úplně pravda. A nakonec chci říci, že eh, v některých případech mývám pocit, že parlament je příliš pomalý a ztrácíme tím na kredibilitě vůči radě, ale tentokrát jsme společně a díky Marian ehm, splnili ten termín a takže máme zprávu, která byla vypracována, když tedy neprošla ještě plénem. Vener eh, má pravdu, musí to ještě projít plénem, ale ehm, máme zprávu ještě před Evropskou radou. A myslím si, že eh, tento test je důležitý, protože eh, když jsme někde eh, včas, jde o to, zda tady máme poté vliv nebo nemáme vliv. A to je politická otázka, kterou je třeba klást. Uspíšit, tím, že jsme takto uspíšili práci, je možné, že tedy je možné, abychom uplatnil nějaký vliv v této věci. Eh, A nebo eh, naopak, eh, kdybychom tomu dali více času, tak už by to šlo jaksi jenom do archivu. Ale tak myslím, že tady to bylo důležité, protože často se nám vytýká, že, že panem to se příliš pomalu, trvá měsíce, než se dohodne. A Je třeba všem připomenout, že vykonáváme práci zástupců lidu, eh, volených tedy přímo eh, občany eh, ve všeobecných volbách. Takže toto téma je nesmírně důležité, mimořádně důležité. a chápu frustraci na všech stranách, ale pravda, že tady se zapojeme do skutečného politického boje, který není jak anekdotický, je reálný a jde o to, že tento parlament je na svém místě včas, eh, zvládne svoji práci eh, včas, eh, tak, aby mohla jeho hlasu naslouchat rada. A pokud nám rada nebude naslouchat, pak z toho vyvodíme případně důsledky. Marian, ano, samozřejmě, ještě závěrečné slovo pro vás. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chápu vaši frustraci, ale souhlasím s těmi, kdo říkají, že tady provádíme demokratický, dokončujeme demokratický proces. Eh, pracovali jsme na tom velmi intenzivně během prázdnin, vlastně už před létem byl vypracován pracovní dokument za pomoci sekretariátu výboru. A vše, co bylo možné, eh, jsme tam již zapracovali s tím, že jsme eh, doufali, že v první pracovní den po letních prázdninách na slyšení také dostaneme potřebné odpovědi. Takže jsme čekali na další výstupy ze slyšení, pak byla vypracována zpráva a vyšli jsme ke usnesení, které se odhlasovalo již dříve. Nebylo tam vůbec nic nového, kromě bankovní unie. Tam samozřejmě bylo třeba hlasovat o některých částech. A poté jsme byli kritizováni, eh, že tady nemáme jaksi eh, odhadovat eh, vývoj u některých legislativních tém aktů, takže jsme neudělali usnesení a museli jsme něco vypustit, ale a objevila se tedy, objevil se návrh usnesení, který vycházel pouze eh, z věcí, které nebyly nové, o kterých vlastně parlament hlasoval a pouze jsme eh, kolegy požádali, aby to eh, vyladili, aby to případně aktualizovali a tak dále. A tento demokratický úkol tedy byl takto odveden a nyní máme vzkaz parlamentu radě, jasný signál parlamentu radě. Byla to tvrdá práce, každý, kdo to chtěl číst, tak jste měl hodně práce, ale všichni až do poslední chvíle, eh, nebo řada z vás eh, se tomu takto věnovali a to v detailu prosili mě o různé drobné změny, někdy velmi detailní změny eh, a prostě jsme se museli pohybovat v tom časovém rámci takový, jaký byl. A rozhodli jsme se proto, paní předsedkyně, a byla o tom diskuse již na začátku celého postupu, co můžeme učinit v rámci daného časového rámce a rozhodli jsme se jít touto cestou Jednoduše proto, že pokud parlament chce něco říci, musí to říci v pravý čas. A říkat, že nemáme čas, když víme, že e, na Černovém e, summitu bude e, dokument čtyř prezidentů se sestaveními bloky budoucí, pro budoucnost EMU, tak pokud nemáme od června do poloviny října čas si to přečíst, projednat a odhlasovat příslušný dokument, pak je s tímto parlamentem něco v nepořádku. Pokud je problémy s překladem, já jsem vždy proto, aby se vše přeložilo do všech jazyků, ale někde to prostě není možné. A ještě jednou tedy děkuji všem kolegům, kteří odvedli tak skvělou práci. Je to dobré pro parlament, je to dobré pro občany, kteří nechtějí eh, neustálou hašteřivost a spory, ale chtějí nač- vědět, na čem jsme se dohodli a tady jsme se dohodli na opravdu velké věci. Dobrá, eh, tím skončím tuto schůzi. Děkuji všem a příští schůze proběhne v pondělí 22. října, to znamená ve Štrasburku a to v 19.00.